La séance est ouverte. Takže vás poprosím, dámy a pánové, jestli dovolíte, úplně nejprve bych před na, mezi námi přivítal pana senátora Maria Montiho, a který v podstatě zahájí naše dnešní slyšení dneska odpoledne. Rád bych řekl, že jsme opravdu nesmírně potěšení jeho přítomnosti mezi námi. Určitě jste měli možnost se podívat, milí kolegové, kolegyně, na dnešní program našeho setkání. Nemáte-li k tomu žádné další připomínky? Já ještě, jestli dovolíte, několik informací a ještě několik některé návrhy. My jsme mm, předpokládali, že dneska odpoledne teda proběhne několik slyšení v rámci našeho zvláštního výboru, tak jsme si osobami, které jsme si chtěli vyslechnout. Je pan Murphy, který má problém bohužel s dopravou. Myslím, že se k nám chce dostat blakem a údajně tam jsou nějaké problémy, čili nevíme, v kolik pan Murphy dorazí. Dokonce ani nevíme, zda vůbec dorazí dneska odpoledne nebo možná mezi nás přijde v průběhu jiného jednání. Podobné problémy se měli s panem Mariem Skolem, který v podstatě byl bývalým šéfem v Lucemburku Rulingu, který rovněž se nemohl zúčastnit dnešního jednání, ovšem my jsme mu nabídli jinou možnost 23. 23. června by mezi nás měl přijít. Ovšem, pokud jde paní, o paní Ridingovou a pana Deltura, tam to bylo potvrzeno její účast, čili jestli dovolíte, navrhuji následující postup abychom si nejprve vyslechli samozřejmě pana předsedu Montyho, pana senátora a poté pokud jde o jednotlivá oznámení, informace, které se týkají informací, které bych vám mohl poskytnout já, abychom je trošku odložili, ty budou informace důležité pro další naši práci, čili to bychom si nechali úplně až na konec našeho dnešního setkání, pokud proti tomu nic nemáte. Samozřejmě, že ta další slyšení, jak vidíte, to možná obvykle tomu tak bývá, naše jednání jsou veřejná, toto dnešní je navíc slyšení, všechny jazyky, které potřebují členové našeho výboru a zároveň samozřejmě i pro naše hosty. Všechny jazyky zde máme k dispozici pro simultánní tlumočení. Dokumenty, pracovní dokumenty máme v těchto jazycích rovněž k dispozici. Vážený pane senátore, drahý Mario Monte, již od samotného počátku našich aktivit. Náš výbor chtěl mít tuto příležitost setkat se s vámi a rád bych vám řekl, že dokonce jste mě nabídl, že mezi nás přijdete ještě předtím, než jsme to oficiální pozvání poslali, vaše přítomnost váš příspěvek je pro nás nesmírně cený, nesmírně cený, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, vy jste velice, vy jste člověk, který právě na konci 90. let byl odpovědný za tuto oblast i na počátku od roku 2000 právě v Evropské komisi byl se odpovědný za celý ten proces, celý ten postup, který se snažil nějakým způsobem opravdu vytvořili určité podmínky, určité záležitosti, které se týkaly um, nekalých kon, mm, různých soutěží, hospodářské soutěže, problém v této oblasti mezi jednotlivými členskými státy. Samozřejmě, že se hovořilo v té době o určité harmonizaci velké části pravidel, které se týkaly ekonomické oblasti a zároveň vytvořit samozřejmě určitý jednotný systém, určitý základ Um, právnický základ. Samozřejmě, že v tom období to byla i otázka společné měny, které, která umožnila právě tu hospodářskou soutěž v oblasti monetární oblasti zrušit. To byla velice drsná soutěž, jak víme, v této oblasti. A samozřejmě, že to byly otázky, které se týkaly podniků, podnikání, které tam hrály nesmírně důležitou roli a samozřejmě, že vaše iniciativy v této oblasti, politické iniciativy byly nesmírně důležité. No a nyní v roce 2014, 2015 si uvědomujeme, že ještě pořád jsme příliš vzdálení výsledkům a právě proto potřebujeme jasné iniciativy, jasné politiky v kontextu, který se nesmírně změnil, dramaticky změnil ekonomické z ekonomického hlediska, pokud je rovněž o složení EU, je nás 28 členských států, politicky došlo k velikým změnám protože no, dále samozřejmě i mnoho zveřejnění v tisku v této oblasti, které přišly s těmi informacemi o číslech, výsledcích, které se týkají stávající situace. Samozřejmě, že to vedlo k velice silné odezvě a na to musíme reagovat politicky. Právě proto toto vaše svědectví, vaše výpověď v tomto ohledu bude nesmírně důležitá, protože nejenom, že jste byl Eh, komisařem, který byl zodpovědný za celou tuto problematiku v tom období, ale zároveň jste byl nesmírně významným významnou osobností i ve vaší vlastní zemi a i zde jste samozřejmě odpovědný za řízení v mnoha těchto konkrétních oblastech, čili skutečně od vás můžeme očekávat velice zasvěcené informace. Paní Liza Ferreira je jednou ze spoluzpravodajkyň v této oblasti. Mikael Tojerer za ALDE je dalším spoluzpravodajem. Bohužel rovněž má problémy s dopravou, takže dorazí za několik minut. Jestli dovolíte, Eliso? pokud s tím souhlasíte, poprosili bychom nejprve pana předsedu a pana prezidenta a poté samozřejmě budou moci vystoupit zpravodajové a zástupci jednotlivých politických skupin. Prosím, pane Monty, máte slovo. Vážený pane předsedo, milý Alane, já jsem skutečně nesmírně, nesmírně potěšen, je mou ctí vystoupit ve vašem výboru. Ano, vy jste se změnili o tom, že jsem to byl já, který přišel s touto iniciativou. Ta iniciativa si možná nebyla příliš diplomatická z mého charakteru. Já jsem vlastně navrhl, navrhl sám eh, to, že bych přišel mezi vás do vašeho výboru že bych rád přijal takové pozvání. A to si myslím, že je i známkou toho, že pokud jde o vytvoření tohoto výboru, že já osobně jsem to vnímal za nesmírně důležitou informaci, důležitou záležitost institucionálního, politického charakteru, fiskálních záležitostí, ekonomického charakteru, obecně v celé Evropské unii. A já skutečně se snažím opravdu sledovat velice pozorně vaše slyšení, aktivity ve všech těchto posledních týdnech a měsících. A jeden, jedna záležitost mě skutečně nesmírně překvapila a to si myslím, že je spojeno trošku i s vaší osobností, vážený pane předsedo. Vy jste skutečně využil takový emocionální, emocionální tlak, který jsme zde viděli ze strany veřejnosti, který byl důsledkem určitých zveřejnění, určitých informací a zároveň, které se objeví v tisku, v médii, a zároveň jste prokázal kapacitu uřídit tuto kapacitu způsobem, a to je moje vnímání toho, že jste schopen vlastně maximalizovat výsledky vaší práce, vašeho výboru, tak aby z toho vzešly konkrétní výsledky pro celou Evropskou unii, abyste minimalizovali zároveň určité, řekněme, sterilní výsledky, které by například pouze, jak se řešily nějaké krátkodobé záležitosti, tak jak jsme velice často bohužel viděli v politických eh, oblastech, nejenom v některých z našich zemí, ale v podstatě i na celoevropské úrovni. Čili právě je to z mého hlediska takové opravdu intelektuální i politické, politické zájmy, které mě vedly k tomu, že jsem velice ochotně přijal eh, vaše pozvání s panem předsedou eh, Lamasurem. Jsme se snažili a samozřejmě já se budu držet toho, co chtěl pan předseda především, abych věnoval několik následujících minut jedné konkrétní záležitosti, konkrétní iniciativě z těch eh, prvních dnů koordinace v oblasti daní v Evropské unii ten, ten pohled, který bych já rád nastínil v tomto ohledu, který bych rád přednesl, je politického charakteru. Čili jak jsme se snažili do určité míry úspěšně, i když to byl úspěch omezený, tím způsobem jsme se snažili, jak si vdechnout určitý život, určitý potenciál takové jedné z těch nejobtížnějších oblastí ekonomických, politických záležitostí v Evropské unii. Protože tak, jak tomu bylo tenkrát a jak tomu je vlastně i v dnešním okamžiku, daně samozřejmě jsou hluboce zakotveny v oblasti jednomyslnosti, čili každý členský štát, stát má možnost zablokovat tuto problematiku a samozřejmě to je to znásobování jednotlivých ehm, postojů jednotlivých zemí může ještě posílit eh, toto zablokování. Čili jelikož tento problém jednomyslnosti zde přetrvává, některé záležitosti se stávají naléhavějšími, nutnějšími, závažnějšími. Proto by bylo zajímavé se pokusit podívat na to, jakým způsobem bychom se mohli snažit pokročit právě v těchto oblastech, které jsou takto vlastně chráněny tím jednomyslným postojem. Pan předseda Santer v 95. roce mi svěřil odpovědnosti v oblasti jednotného trhu v rámci komise finančních služeb, daňových politik, všechny daňové záležitosti byly v podstatě zablokovány v té oblasti. Byla zde taková, samozřejmě se vysoké ambice zde přetrvávaly, ovšem ty výsledky zaostávaly. My jsme se domnívali v tom období, že bychom možná potřebovali novou strategii, jež by se stávala v snížení úrovně těch oznámených ambicí, to znamená spíše, abychom byli takový, řekněme, umírněnější v těch ambicích, ale zároveň, abychom, aby to bylo čím dál tím obtížnější, čím dál tím trapnější pro ministry financí odmítat to, že by tyto problémy nebrali potaz. Jak se nám to povedlo? Jakým způsobem jsme postupovali. Byla zde taková část, která se snažila trošku je nějak ujistit o určitých věcech a na druhé straně spíše teda poukázat na to, že to může být trošku nepříjemné. Čili my jsme samozřejmě jim netvrdili, že fiskální suverenitu, že oni přijdou. Ne, ne, ne. My jsme vlastně v podstatě to, co se vytvořilo pro monetární suverenitu, v tom se postupovali a pokračovali. My víme, že samozřejmě, že to zdání suverenity bylo velice důležité, když nikdo v podstatě nebyl schopen provádět tuto suverenitu izolovaně a ta fiskální izolovanost se jaksi postupně ztratila protože došlo k další integraci trhu nejen v Evropě, ale i globálně možná by bylo bývalo lepší pro koherenci jednotného trhu, ale zároveň i pro jejich ministry financí na národní úrovni individuálně, pokud by tam existovala nějaká koordinace. Čili my jsme uh, tu harmonizaci přestali zmiňovat a spíše jsme právě začali hovořit skromněji o koordinaci. No, je to trošku semantická záležitost, ovšem už to nebylo tak agresivní, bylo to takové smířlivější. Ale i když teda ty ambice již byly vlastně takové mírnější, 15 ministrů financí v té době odmítlo věnovat se této nepříjemné záležitosti. A proto jsme právě do praxe zavedli i řekněme, tu část strategie, která by mohla nějakým způsobem vytvořit takovou trapnou situaci. Jakým způsobem by se mohl politik cítit trapně nebo dostat do rozpaků, pokud by neustále odmítali pracovat na další koordinaci v oblasti daní. My jsme zjistili, ovšem to tak nějak vyplynulo přirozeně i z reality, hm, takový ten opravdu nexus, který je mohl uvést do rozpaku, protože i v tom období, i když to bylo vlastně 10 let před tou velkou krizí, která vypukla v roce 2007 a poté pokračovala v následujících letech, byl zde narůstající problém nezaměstnanosti a již v té době nezaměstnanosti mladých v Evropě. A bylo jasné, že každým rokem poté v důsledku nedostatku koordinace v této oblasti došlo k určité evoluci v oblasti struktury daňových příjmů v Evropě a členských státech, v podstatě které upřednostňovaly mobilní daňový základ kapitálový, korporace na úkor takových těch méně mobilních základů, to znamená pracovní nebo mm, řekněme nekvalifikovaná práce. Samozřejmě, že nehovoříme o závodnicích Formule 1 nebo profesionálech nebo mm, prvo třídních fotbalistech, eh, ovšem spíše u té části obyvatelstva, která byla, řekněme, méně vzdělaná, méně kvalifikovaná. To znamená, že když využijeme, hm, to znamená právě tuto oblast, to znamená pracovní náklady a tak dále, redukujete náklady a další faktory produkce v této oblasti, tak samozřejmě, že to napomůže problémů s nezaměstnaností, spíše naopak. Čili skutečně co, z toho společenského hlediska to, je to uvádělo do rozpaku, protože ministři financí a premiéři již nemohli tímto způsobem vlastně nepotrestaně, jak si pokračovat a tvrdit, že bojují proti nezaměstnanosti a odmítat uh, určitou koordinaci na půdě daní zároveň. Někdo může říct si dobře, možná by se cítili méně ohroženi, byli by v rozpacích, pokud by nic nedělali, ovšem měli ještě pořád v ruce tu sílu jednomyslnosti, to znamená tento nástroj zablokování zde existoval. Ano, bylo tomu tak, mohli to udělat, ovšem neudělali to, proč to neudělali, protože my jsme zahájili pedagogický, takový politický proces v tom období v Evropské komisi. Rád bych řekl, že o to požádal komise v, prů, v roce 96 na nezávislém, eh, nezávislém eh, radě Kofinu ve Veroně přišla s tím komise a v podstatě to bylo dopracováno vlastně 1. prosince 97, to znamená eh, nedlouho poté bylo to zahájeno v rámci italského předsednictví a dopracováno lucemburským předsednictvím ve druhé polovině roku 1997. My jsme vytvořili takový balíček, který by se zabýval jeho koordinací a který se stával se tří prvků, nebudu se zacházet do žádných detailů. Ovšem šlo o v podstatě budoucí směrnici, která by se zabývala zdaňováním úspor. Dále uh, eh, úroků a uh, honorářů a další záležitost, vážený pane předsedo koordinace v oblasti zdaňování podniků, takový základ této oblasti. Protože jsme se domnívali, že při nejmenším by členské státy měly být připraveny pracovat na základě určité tzv. peer review, to znamená vzájemné eh, revize a přeskumu určité dobrovolné přeskumu stávajících daňových mechanismů. Tento balíček samozřejmě podobně jako v tolika jiných politických jednáních měl určitou výhodu, pokud je řádným způsobem prezentován, pokud ta jednání pokračují řádným způsobem. Takový eh, palíček by mohl odstranit ty červené linie, protože příliš často, podle mého názoru především v evropské politice, jsme paralizováni tím, že ta či jiná země bez ohledu na její velikost bude mít nějakou prostě červenou linii, za kterou nemůže jít. Já se možná příliš optimisticky v tomto ohledu. Já si myslím, že takové červené linie vlastně mm, ani neexistují, protože vždycky můžeme nalézt určité podmínky, kde ten, kdo tvrdí, že má takovou červenou linii, by mohl změnit eh, nebo posunout tuto červenou linii nějakým jiným způsobem, nebo by ji přestal považovat za zásadní. Ovšem samozřejmě, že jelikož to představujete jakožto balíček, tak některé části tohoto balíčku budou atraktivnější pro některé členy, jiné části balíčku pro jiné členy. Abych vám uvedl takový skutečně drobný příklad eh, Beneluxu, mikrokosmosu v této oblasti, který je takovým velice výmluvným, bohatým. Byla to Belgie v tom období, která si přála Eh, zavést opravdu velice rázně požadovala směrnici o zdaňování úspor, protože se jim nelíbilo to, že bohatí belgičané, páři, ale možná i jiné profese, si ukládali své úspory do Lucemburku a tím pádem se vyhýbali daním. Lucembursko samozřejmě si nestěžovalo absolutně. Ovšem, velice velice ostře kritizovalo to, že Belgie vlastně umožňovala nadnárodním společnostem, které si svá sídla zakládaly v Belgii, opravdu velice zvýhodněné daněvé podmínky. Čili to jsou pouze, to je pouze příklad dvou zemí z té tehdejší patnáctky. Ovšem, vidíte, že pokud do toho balíčku vlastně do této Mm, směrnice o zdaňování úspor a zároveň, pokud tam do toho dáte určité principy etického eh, kodexu daňování podniků, mm, tak v podstatě to může jaksi mm, přilákat pozornost zemí, které by původně o to neměly zájem. Čili ten přístup balíčku byl zajímavý. A ještě jeden prvek, o kterém bych se rád zmínil, který by rovněž mohl být zajímavý pro některé z nových stávajících iniciativ v minulosti. Veškeré daňové záležitosti na úrovni EU byly řešeny striktně technickým způsobem. To znamená buď na úrovni generálního ředitele pro daně nebo pro eh, nepřímé daně to je ten nejlepší způsob, jak teda tam mít ty nejlepší kompetence, samozřejmě ten profesionalismus, ale zároveň aby ty věci v podstatě pokračovaly tak nějak bez změny do nekonečna. A my jsme se skromně snažili nějakým jemným způsobem změnit tuto situaci, čili do toho zapojit eh, více ministry financí. Proto jsme se rozhodli vytvořit takovou skupinu pro daňové politiky, které předsedala, to bych rád zdůraznil několikrát, předsedala ji komise, ne rada, nebo země, která předsedala EU, ale komisařem pro daně. A když každý ministr financí měl eh, do této skupiny vlastně jmenovat jednoho zástupce. To znamená, že ta geometrie byla diametrálně odlišná. V některých případech to mohl sice být generální ředitel pro daně, ale v jiných případech jiných zemí, například Belgie, ministr financí tenkrát designoval belgického europoslance, který byl velice kompetentní a měl důvěru pana ministra, čili podobně každá země jmenovala někoho jiného, to, to samozřejmě tento orgán se scházel pravidelně, nebylo to na úrovni ministru financí. Tito lidé mohli, pokud by se byli o tom přesvědčení změnit, i vůbec měřování konkrétní země eh, nebo ministra mm, financí názor ministra financí své země, který by jinak, řekněme, chtěl postupovat jiným způsobem nebo navrhoval jiný postup. 1. prosince 1997 došlo k jednomyslnému rozhodnutí na radě Ekofinu mezi 15 členy 15. Ne všechny osobnosti se tomu stavěli úplně pozitivně. Gordon Brown tam byl, jiní ministři financí, byla to nesmírně živá, dynamická rozprava. Ovšem, zde, vážený pane předsedo, protože je to propojeno vlastně s jedním z důvodů, proč byl vytvořen váš zvláštní výbor. Kdo předsedal v druhé polovině roku 1997 ne pokud jde o tu skupinu pro daňové politiky. To byla, to byla komise, to už jsem se o tom zmínil, ovšem kdo seděl v křesle Ekofinu. To byl ministr financí Lucemburku. A jak se jmenoval tento ministr? Zároveň to byl premiér Jean-Claude Juncker. Čili zde bych chtěl poznamenat, že ten daňový balíček, který jsme schválili 97 a který je obecně považován za hlavní, základní bod budování daňové koordinace do budoucna, a ty posílené akce na straně komise, pokud jde o státní pomoc, a zároveň, pokud jde o takzvané daňová, takzvaná daňová rozhodnutí, tak tento balíček vlastně můžeme mu můžeme vděčit za tento balíček k vyjednávacím schopnostem a odhodlání stávajícímu předsedovi Evropské komise. Čili já věřím tomu, že tento precedens samozřejmě všichni, tak téměř všichni již byli ministři financí ve svých zemích. Ovšem já, když se podívám na to, jakým způsobem postupovala v evropském kontextu pan Juncker, mohu skutečně potvrdit to, co jsem právě řekl. A proto skutečně věřím, že jeho komise bude s takovým odhodláním postupovat i nadále v této citlivé oblasti. Já jsem měl možnost vidět slyšení, na která jste pozvala paní Vesterher a Piera Moskovičiho, dva stávající členy dnešní komise. Já jsem diskutoval na toto téma i s nimi osobně a mám pocit, že jsou stejně odhodláni v tomto ohledu jako předseda vašeho výboru, aby skutečně došlo k pokroku v této oblasti. A úplně na závěr stručně. Na základě tohoto usnesení Rady, jakož i etického kodexu, který přijali členské státy na Radě, z toho vyplynulo několik záležitostí. To bylo takové pozitivní, pozitivní vývoj E, v Evropské unii a i na dalších pórech, například multilaterální fóra, OECD, když se podíváme na data, tak vlastně zjistíme, že rovněž hovořili o koordinaci v této oblasti, pokud je o škodlivou um, hospodářskou soutěž v této oblasti daní těsně v, um, poté ne, co to navrhla Evropská komise, samozřejmě, že se snaží určit konsistentní přístup a další bilaterální pokračování v této oblasti jsme viděli i jinde, protože vlastně to byl takový počátek nesmírně obtížné a dlouhé cesty jinými neevropskými státy. Pamatuju si, jako kdyby to bylo dneska. Jednoho dne v červnu 99 já jsem byl komisařem zodpovědným za daně, a se zástupcem německého předsednictví jsem navštívil Bern poprvé vlastně na takové setkání s ministrem, švýcarským ministrem financí pro daňové záležitosti a odpoledne to bylo setkání s, s ministrem Lichtensteinska. A je. Já jsem o těch daňových záležitostech postupně poté jednal mé další, v průběhu mé další kariéry v této oblasti, 18 měsíců. Například italští daňoví poplatníci jistě nezapomněli, že jsem se tomu věnoval i na italské scéně a v následujících pěti letech, kdy jsem byl zodpovědný za portfolio hospodářské soutěže na komisi, jsme se rovněž zabývali tím, jakým způsobem pravidla v oblasti státní pomoci jakým způsobem by mohla být aplikována mm, například eh, v oblasti fiskální státní pomoci. Paní komisařka Vestager jistě již se o tom zmínila. My jsme zahájili právě takovou tu aktivitu, tu činnost, kterou doplňovala rada členské státy, protože jsme právě měli tu možnost eh, denní ze strany komise v oblasti daní a bylo tam těch 15 negativních rozhodnutí. Čili to byla ta politika trošku byče. Před pěti lety tehdejší předseda Evropské komise Jose Manuel Barroso mě poprosil, abych mu předložil zprávu o budoucnosti jednotného trhu a já jsem tam připravil kapitolu, která se zabývala daňovou dimenzí jednotného trhu, tak abychom opět se zabývali tím, to, touto daňovou záležitostí takovým, řekněme, mm, přátelským způsobem s ministry financí. A v té době jsem navrhl, že by tam možná mohl být prostor pro opětovné nastartování určitého alespoň harmonizovaného daňového základu zdaňování podniků, což um, intelekt, představovalo intelektuálně nesmírně atraktivní záležitost, protože v podstatě mm, to znamená, že vlastně musíte být uh, zastáncem tohoto společného daňového základu pokud se vám líbí harmonizace sazeb, ale zároveň pokud vlastně nenávidíte harmonizace sazeb, protože pokud jste zastáncem harmonizace sazeb, tak by nebylo dobré harmonizovat něco, co v podstatě se mm, nemůžete samozřejmě míchat eh, hrušky s jablkama. Ovšem pokud teda se vám nelíbí harmonizace v této oblasti, protože se vám do jisté míry líbí konkurence a hospodářská soutěž v této oblasti, ovšem zároveň chcete, aby členské státy tuto hru hrály nebo tuto hospodářskou soutěž vedli eh, transparentním způsobem a podniky skutečně mm, mohly vidět přesně to srovnání mezi jednotlivými sazbami, tak to znamená, že v podstatě mm, rovněž chcete Eh, se zase určité společné definice zisku. Pan předseda Barroso tenkrát rovněž zvažoval určitou skupinu, která by se zabývala touto problematikou daňových politik. Pan komisář Moskovisi v současné době, já vím, co vám předložila vašemu výboru v tomto ohledu, a vím, že rovněž i on je velice odhodlán, pokud jde o zdaňování podniků a o pokročení v této oblasti. A úplně poslední krok, vážený pane předsedo, to se týká vás i mě a ještě několika dalších kolegů, kteří se věnují této aktivitě na straně komise, rady i parlamentu. Je to něco, co samo o sobě je sice není zdaňování, ovšem jsou to vlastní zdroje Evropské unie. A já věřím, že synergie intelektuální, technické, politické mezi jednotlivými oblastmi, pokud jde o politiky zdaňování na národní úrovni, dále je to modalita, její koordinace nebo budoucí tvar tvorba evropského rozpočtu. Já skutečně doufám, že i toto bude představit velice zajímavá témata pro diskusi a nyní dovolte, abych vám poděkoval za pozornost. Děkujeme. Děkujeme, vážený pane prezidente, děkujeme, děkujeme za skutečně všechny tyto informace, které skutečně nesmírně si ceníme. Ta syntéze byla opravdu nesmírně kvalitní, na vysoké úrovni, velice si toho eh, ceníme. Jestli dovolíte, nejprve to budou naši dva zpravodajové, poté bude na to reagovat eh, pan eh, prezident Monte a poté zástupci politických skupin. Paní Eliza Ferreira má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane Monty, děkuji vám z celého srdce, že jste mezi nás dnes přišel. Vaše návštěva je velmi vhodná, velmi důležitá a vše, co děláte, všechno, co navrhujete, všechno, o čem přemýšlíte v, tém, v této otázce, je velice důležité a doufám, že budete i nadále sledovat práci tohoto zvláštního výboru tak, abychom i my mohli využívat vašich zkušeností a vaší moudrosti. Konkrétně vzato, 5. května jsme hovořili s panem Nolsem. Měli jsme dojem, že naprosto jasně říkáme, že po tomto prvotním impulzu bude ta skupina pro etický kodex eh, nadále pracovat jaksi v méně dynamickém režimu, abych tak řekla. Je jasné, že nám neposkytuje ty odpovědi, které evropsky vzato potřebujeme v současné době. Co se týká eh, toho prvotního, té prvotní setrvačnosti v těch prvních letech, eh, se vyvíjí postupně ve stále slabší a slabší gentlemanské dohody, které nejdou v podstatě vůbec nějak vynutit. Situace v terénu, a to i ještě před aférou LuxLeaks a SwissLeaks a Offshore Leaks, se stále více dramatizuje. Je to situace příliš nespravedlivá pro naše občany, a proto v tomto měkkém přístupu nemůžeme pokračovat. Kromě toho, jak správně říkáte, pro vnitřní trh je obrovský problém mít různou úroveň korporátního zdanění. Z této problematiky se teď stává problém typických konkrétních států. V rámci eurozóny máme trojky, hospodářskou zprávu věcí veřejných, takže máme kontrolu některých členských států nad rozpočty jiných členských států. To je kontrola, která předtím neexistovala. Na druhou stranu, některé z těchto členských států zcela evidentně praktikují velice agresivní systém vyhýbání se daní. A to se nám potvrdilo na návštěvách v Belgii, Lucembursku, Irsku, Švýcarsku Přičemž eh, tedy ta aktivita má teď vypadat tak, že vezmeme ty argumenty a budeme je aplikovat nejenom na statutární úrovni daní, ale zaměříme se také na tu erozi zdaněných příjmů. Zatím se tak děje s přičiněním poradců, s offshoreovým sektorem, s přičiněním bilaterálních daňových dohod, které zahrnují, daň, zahrnují daňové ráje. A to všechno dohromady znamená, že tato situace je skutečně džungle agresivních postupů v oblasti daní. Je proto naprosto zásadní, abychom co nejdříve našli evropské řešení tohoto problému. Na programu máme určité věci, právě jste zmínil společný korporátní základ daně nebo výměna informací o daňových rozhodnutích. Je potřeba, abychom tento systém výměny informací podpořili. A to tím způsobem, jaký navrhuje komise. Zjistili jsme, že mezi jednotlivými státními zprávami až doteď nedocházelo k vůbec žádné výměně názorů. Bylo to jen pár velmi výjimečných výjimek, nicméně pravidlem spíš bylo to, že o ty informace nikdo nežádal, tak je také nikdo nedostal. Samozřejmě ty informace jsou utajené, takže eh, byste je stejně nedali. No ale vzhledem k tomu, že vlastně se nikdo neptal, tak ani nikdo neuvažoval o tom, že by ty informace někdo někomu dal. Takže máme zde situaci kompletní absence informací, transferu peněz do daňových rájů. A tak se zkrátka věci mají. Musíme se zaměřit na společný daňový základ pro korporace, pro podniky, musíme eh, informovat o daňových rozhodnutích, automaticky směňovat informace, všechno to ostatní, co znáte z našich pořadů jednání. Chci se vás zeptat, co byste nám poradil, e, co do nějaké urgentní strategie, která by řešila naprosto neúnosný politicky vzato problém? A má poslední otázka se týká dvou politických argumentů. Za prvé, Vždy, když konfrontujeme členské státy a ministry financí s tímto porušováním těch nejzákladnějších pravidel hospodářské soutěže a etických principů je odpověď vždy, podívejte, my jsme v této věci malí. Dělá to Belgie, dělá to Lucembursko, my jsme pouze na periferii. Toto dělá Nizozemsko, toto dělá Irsko. A nebo jsme malá země, jsme otevření a to, dělá velmi, to říká velmi často Švýcarsko a Nizozemsko. Politicky je to hodně zvláštní argument. Pravděpodobně se budeme muset zaměřit i na ten. No a ten poslední argument je, musíme to dělat, protože mezinárodně vzato je konkurence obrovská, konkurujeme daňovým rájům, konkurujeme Singapuru, Hongkongu a Bůh ví čemu ještě a tím pádem nemůžeme myslet na Evropu, musíme myslet na svět. No a to tak ve stručnosti jsou dojmy, které máme z jednání s ministry financí a s vládami. Chci se zeptat podle vašich zkušeností, jakým způsobem bychom nějakým naléhavým způsobem mohli tuto situaci zvrátit. Je to naprosto neúnosné a to zejména v konkrétním politickém kontextu. Děkujeme a nyní vidíme, že pan Mikael Tojerer už mezi nás dorazil, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, díky pane Monty, že jste přišel. Zmínil jste ve svém příspěvku eh, uzavření eh, té první dohody a pomocnou roli tehdejšího premiéra Lucemburska Jean-Claude Junckera. Eh, já mohu k tomu, co říkala Eliza Ferreira, dodat pouze to, že ty návštěvy v těch zemích, jako je Belgie, Irsko, Lucembursko a Nizozemsko, byly vždy velmi zajímavé. Poučili jsme se z nich v tom smyslu, že v současnosti existuje rostoucí podpora pro navrhované legislativní návrhy Evropské komise, zejména co se týká automatické výměny informací. Parlamenty v těchto státech a i vlastně vlády čekají na revidovaný návrh společného daňového základu pro podniky. Ve vzduchu pak stále visí směrnice o úrokových sazbách a e, autorských poplatcích. A když se podíváte na tyto balíčky, chci se vás zeptat, myslíte si, že budou stačit k zajištění spravedlivé daňové konkurence? Protože také slýcháme, zejména z některých parlamentů a od některých expertů, že daňová konkurence je důležitá, až nutná, proto, aby malé země mohly plnit své rozpočtové povinnosti. Jinými slovy, někteří politici a někteří experti nám říkají, že bez daňové konkurence nebude možné aby země, malé země, země na periferii přilákaly k sobě biznis. Zrovna dnes ve Financial Times eh, čteme, že jedna ze šesti velkých nadnárodních společností sídlí v daňových rájích. A nebo tedy ta entita, která tu danou společnost vlastní. Eh, velice zajímavé bylo minulý týden na návštěvě v Irsku a v Nizozemsku, že ti zodpovědní lidé tam vždy tvrdí, že to jsou ti druzí, tedy ta druhá země, nebo dokonce, že za to může americký daňový systém, že se věci takto mají. Velice zajímavé, že eh, i experti v Irsku nám tvrdí, že EU míří na špatný cíl a že skutečný problém není daňový systém Irska nebo Nizozemská, ale že to je daňový systém v USA. Nevím, vzhledem ke svým zkušenostem, můžete to nějak okomentovat, prosím? Například jsme se také dozvěděli, že ten princip Double Irish nebyl ten problém jako takový, a byl to problém v kombinaci s takzvaným Dutch sandwich, což je jinými slovy dohoda o dvojím nezdanění, eh, kterou mělo Nizozemsko s jinými zeměmi. Eh, které často nazýváme eh, daňovými ráj. Jeden eh, nizozemský poslanec řekl, že Nizozemsko není daňový ráj, ale řekl, a toho cituji, že Nizozemsko se považuje za bránu k daňovým rájům. Začíná se tam hrát, to zejména pro ty neangličany z vás, s pojmy tax haven, daňový ráj a tax heaven, tedy daňové nebe, což má být snad velmi blízko k sobě. Komise teď navrhuje nějakou minimální daňovou sazbu eh, v rámci diskusí o společném daňovém základu pro podniky. Chci se zeptat, eh, myslíte si, že by mělo smysl zavádět maximální daňovou sazbu, že by to tady snížilo tu pobídku k vyhýbání se daní a k daňovým únikům? A nakonec, eh, vzhledem ke svým zkušenostem, byl jste i šéf komise. V oblasti DPH se nám zdá, že všechny problémy jsou vyřešeny. Nicméně eh, případ LuxLeaks nám ukázal, podíváme-li se například na případ Amazon, kde eh, se hovoří o obratu více než 1 miliarda euro z Německa. DPH zaplacené v Lucembursku bylo asi 42 až 50 milionů. A to je poměr, který nám ukazuje na velmi nízkou sazbu. Lidé v Německu stále žijí v iluzi, že když si koupí knihu od Amazonu, tak DPH platí. Nicméně DPH se pak vrací zpět, když se obrat převede do té lucemburské společnosti. Doufáme, že toto se zastaví do budoucna změnou zákona ale chci se zeptat vás, jaký je váš dojem z celé této věci? Pakliže tedy zdali vnímáte tyto pákové efekty, zda se to předpokládalo, když jste s členskými státy diskutovali zavedení toho prvního daňového balíčku, a nebo zda vás toto zcela překvapilo. Děkuji vám. Děkuji. Pane Monty, prosím. Děkuji srdečně oběma zpravodajům. Já doufám, že tady se nedopouštíme tragického nedorozumění. Já nejsem expert na daně a v tom právě spočívala krása eh, mého tehdejšího poslání jako daňového komisaře. A to bylo to, že já jsem se mohl spoléhat na skutečné experty. Mohu říci, pane Toirere, že vaše otázky jsou velmi přesné a velmi k věce. Když to vezmu odzadu, co se toho pákového efektu týče, nevybavuju si, že bychom to tenkrát byli mm, měli jako předmět eh, diskuse. To bylo někdy před 18 lety, že ano. A eh, samozřejmě no, pokud eh, se na mě někdo obrátil po po eh, těch dlouhých eh, zasedáních eh, o tom holandském sendviči a jirských záležitostech, tak to bych asi souhlasil, že to existovalo. Jinak tedy, jak by ty daně měly vypadat, nevím, co je, co se týče daní, které by byly opravdu spravedlivé. No, nepozorodné je, že v OECD jsme měli měli takový morální kodex, kde se poměrně dobře říkalo, co to je eh, zdravá, férová daňová konkurence a nezdravá daňová konkurence. A já bych tohoto etického kodexu eh, něco přečetl, myslím, že snad ani nebyl upravován. Daňové opatření, eh, která, eh, s ním se zabývá dvůr, se týkají administrativních i dalších praxí a v odstavci A se říká, že daňová opatření, která výrazně snižují míru zdanění, včetně nulových daní a než eh, jsou eh, daňové úrovně, které běžně platí v ženských zemích, se považují za eh, potenciálně škodlivé a proto se jimi zabývá tento soud. Týká se to nominální sazby daně, daňového základu nebo jakéhokoliv dalšího relevantního faktoru je tady nejméně pět faktorů, kterých se říká, že při posuzování zda jde o škodlivá, eh, po, eh, škodlivá opatření, budou se brát v úvahu a tak dále a tak podobně. Myslím si, že ta myšlenka eh, férové a škodlivé daňové konkurence stojí za zachováním jestliže tedy nic jiného. Protože kdybychom toto opustili a začali bychom útočit na veškerou daňovou konkurenci, zvedl by se daleko silnější odpor. A kritika by nejspíš byla taková, že Evropská komise, která mimo jiné říká, že má za úkol eh, boj proti kartelům, tak eh, nyní eh, vytváří daňový kartel, který má vykořišťovat daňové poplatníky. To by mohlo jít tedy ze strany liberálních kritiků. Čili pozor, abychom neodsuzovali veškerou daňovou konkurenci. A navíc ono je pravda, že na mezinárodním poli je evropské zdanění v průměru vyšší než jinde ve světě a také eh, chceme udržet určitý sociální model, který jiní nemají. A v této souvislosti může určitá konkurence pomoci zemím, aby mohli lépe kontrolovat své výdaje, čili to je pozitivní aspekt. Všem to, že daňová konkurence není neutrální a e, navíc e, poněkud eh, deformuje eh, tu situaci tím, že ty, kteří mají možnost mobilní, eh, daňové, vměřovacího základu, tak ti jsou na tom lépe než ti, kteří jsou méně mobilní. No a pak tady je jeden argument, se kterým nesouhlasím tak eh, především eh, to, že je některá čínská země malá, tak to nemusí být automaticky nevýhoda. Navíc eh, třeba geografie může být handicapem třeba země, která má ostrovů, jako je Řecko, a což myslím, že tedy ty ostrovy nejsou ale zdrojem jejich krize tak eh, tam je eh, tam eh, se uplatňuje státní pomoc, která vlastně tady tomu rozdrobení území působí protiváhu. A mm, to mně nepřipadá jako případ nezdravé či škodlivé konkurence. Jedna věc, o které hovořila paní Ferreira, já jsem eh, nevěděl, jak eh, otevřeně se k tomu staví pan Noc, který, myslím, také eh, představuje vlastně předseda té skupině pro etický kodex. Já tedy nevím, eh, co by mohlo být důvodem, ale optimisticky se dá říci, že eh, pokud by se podařilo pokud by se podařilo eh, tu škodlivou konkurenci, zejména pro firmy, eliminovat, tak to jsou snadno dosažitelné výsledky a postupně to bude těžší a těžší. No a také podle toho, zda je či není politická vůle a odhodlání se do toho pustit, tak na tom také eh, závisí. V té původní podobě skupiny pro etický kodex v radě, eh, tak eh, tam byla určitá neutralita ze strany komise, pokud se týče lidí jmenovaných členskými zeměmi do této skupiny. A já jsem byl velice rád, že Británie eh, s se zástupcem, jejich zástupcem byl tenkrát eh, Gordon Brown, tak ta vlastně nabídla státního sekretáře eh, jako Eh, zástupce a vlastně šéfa té skupiny. A ten byl také osobním eh, zástupcem Gordona Brauna v této skupině. A tam byla cítit síla a rozhodnost. A myšlenka, eh, že by předsedou této skupiny pro etický kodex by měl být de facto Eh, státní sekretář na ministerstvu financí, tak to bylo velice vítané, to bylo dobré. Eh, také další velký český stát měl dobrého kandidáta, nicméně eh, to byla země, jejíž, jejíž podpora byla celkem zřejmá. A pak tedy, tedy to eh, dostala tato eh, britská hm, dáma. Nyní myslím, že to je eh, generální ředitel pro daňové otázky, který to vede. A závěrem, jak tedy hm, dodat hm, takový ten, tu naléhavou hybnost této iniciativě? Domnívám se, že eh, až vyjde vaše závěrečná zpráva, tak eh, by určitě eh, bylo velmi žádoucí, kdyby v rámci objektivního a jasného veřejného spořádání se podařilo v aby se to dostalo pozornosti ministru financí a předsedů vlád. A určitě, kdybyste v určitém okamžiku, který ale není příliš vzdálen, mohl, mohli se dostat na cestu k takového toho té obecnější roviny eh, řízení Eh, financí a já eh, si myslím, že taková ta fiskální unie, to není jenom prostě ještě lepší pravidla pro eh, disciplínu a vynucování v oblasti národních deficitů, ale spíše také vytvořit eh, strukturu Eh, finančních, finanční strukturu v Evropské unii, daňovou strukturu, eh, tak aby mm, tady eh, zase lépe fungoval ten společný trh v rámci skutečné ekonomické unie. Já myslím, že čím víc se to mm, podaří eskalovat, tím pravděpodobnější bude, že se ta hybnost udrží. Děkuji vám, pane eh, senátoře, senátore, a teď eh, dáme slovo eh, poslanců nejdříve, tedy zástupci jednotlivých politických skupin. Pan Burkhardt za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane předsedo, pane senátore Monty, velice nás těší, že jste přišel na naši výměnu názoru do výboru. Jako bývalý komisař za konkurenci a daňové otázky eh, jste dlouho zastával pozici, která je zvláště důležitá pro náš výbor. Eh, já bych eh, se rád zastavil u jednoho tématu. Pokud se týče daňové suverenity členských zemí, eh, vy jste vždy zdůrazňoval eh, reálný přístup v celé té debatě. A když se ohledneme zpět, tak tehdy v roce 1997, a na to už je velmi dávno, eh, jste vydal iniciativu proti škodlivým praktikám v té takzvané Montyho zprávě z roku 2010 se objevují návrhy k daňovým politikám, zejména k posílené koordinaci mezi členskými zeměmi. Já bych se vás rád nezeptal, jaký pokrok byl dosažen podle vašeho názoru od té doby. Něco jste už řekl, ale možná byste to mohl rozvést. A především na základě toho, co víme dnes, co byste byl tenkrát jako člověk, který se tím zabývá 20 let nebo déle, co byste byl udělal jinak, nebo co byste byl navrhl jinak? A ještě stručná druhá otázka. E, jaké cíle, opět s ohledem na realismus, si může Evropská unie stanovit spolu s členskými zeměmi, tak abychom mohli Eh, dosáhnout určitého pokroku v mezinárodním eh, boji proti eh, daňovým nešvarům. Děkuji Burcharda, nyní za socialisty a demokraty Petr Zejman. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat za to, že jste mezi nás přišel, pane Monty a já jsem velice rád, že s vámi hovořit o práci eh, vašeho, eh, tedy vaší práci komisaře pro konkurenci. Hovořím tedy o balíčku, který se týká pomoci, eh, které později dostalo název balíček Monty Cruz. To vlastně v Evropě rozjelo mnoho věcí, které se krátce předtím považovalo za nevhodné, nemožné. V českých zemích se úplně eh, eh, změnil systém financování veřejných služeb, eh, tady se také transparentnost prosadila, konkurenční právo se prosadilo, balíček Monte Cruz, stanovil jasná pravidla, jasná měřítka, jak hrát otevřeně a jak se to má dělat. Že bylo jasně řekno, to je a to není slučitelné s konkurenčním právem. Byl stanovený rámec a kdo je v něm, je to v pořádku, kdo přestoupí, tak musí čelit správnímu řízení. Když se podíváme, eh, jak to potom bylo v praxi, tak vlastně do dneška se členské země pokynům komise, pokyny komise řídí velmi přesně. A eh, jestliže nyní eh, hovoříme tedy o tom, co dále s daněmi, tak myslím, že je to dobré. Myslím, že je dobré, když bychom dali komisi možnost a pravomoc, aby vytvořila rámec, který bude potom závazný pro české země a pokud tady komise bude dostatečně ambiciozní, ji eh, nikdo nemůže zastavit. A teď ještě eh, další sektor. Jak vidíte možnosti, eh, že státní pomoc by se mohla stát v EU nástrojem férovější konkurence. Přičemž bychom měli tedy přísnější konkurenční rámec a využívali ho k tomu, aby členské země eh, byly eh, jaksi svázány těsným korzetem, tak jak jste to udělal už tedy v tom předchozím případě. Děkuji nyní za ECR pan Krasnoděvský. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane senátoře, senátore že jste nás dnes navštívil. Mám tři otázky, v podstatě jednoduché. První otázka. Eh, porozuměl jsem tomu, co jste řekl, tak, že eh, toto je jediný způsob řešení problému, kterým se zabýváme, tedy Eh, agresivních daňových úniků, zejména u těch eh, velkých korporací. Čili je skutečně jediným eh, možným řešením harmonizace daň a další centralizace tím pádem? To je první otázka. Druhá otázka. Takováto daňová harmonizace by se musela tedy e, týkat také e, daňových sazeb. E, za třetí, neexistují jiné způsoby, jak se snažit zrealizovat zcela jednoduchou intuitivní zásadu, a sice, že by, daně platili, takže by podniky platili daně tam, kde vydělávají, kde tedy vytvářejí zisky. Všichni víme, že, a to třeba u nás v Polsku, a my tady hodně hovoříme o mezinárodní korporacích amerických, a je to tak a všichni o to víme, že třeba také francouzské nebo německé podniky, například u nás, eh, takové velké malopodní sítě určitě neplatí tolik daní, kolik by odpovídalo jejich ziskům. Čili otázka je, jestli bychom se neměli zamyslet spíše nad jinými způsoby, jak tuto jednoduchou, eh, jednoduchou zásadu podle zdravého rozumu v Evropě zrealizovat. Tudíž platit daň tam, kde se generuje zisk. Děkuji eh, za Alde Kora. Thank you, Mr. Chair. Uh, sen- Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Senátore Monty, Díky, že jste tu a sdílíte s námi své zkušenosti. Chtěla bych se vás zeptat na jednu otázku, která vypadá podobně jako pana Balcova, ale pro jistotu ji zopakuji. Odvedl jste mnoho práce na eh, toto téma v minulosti, což jsme právě slyšeli. Ale zpětně vzato, vzhledem k tomu, že zde dnes probíhá úplně stejná diskuse jako v 90. letech, jsou věci, které byste dnes dělal jinak než tehdy, kdybyste mohl? Na jaká úskalí jste tehdy narážel a jakým bychom se my teď mohli vyhnout? Zmínil jste také společný daňový základ pro podniky. Eh, samozřejmě všichni se shodneme, že daně se mají platit tam, kde se přidává hodnota, ale v tom bodě začíná diskuse, jaká ta hodnota je, co to přesně je a kde by se za ně mělo platit. Takže co si myslíte, jaká by měla být kritéria pro právě tuto hodnotu? Protože v tom předchozím návrhu jsme eh, toto zmiňovali, ale tehdy to naráželo na ten střed mezi starovonovou, star, starovonovou ekonomí. Takže o jakém druhu hodnoty se to dnes bavíme? A má poslední otázka. Ta se týká eh, těch vyšetřování, na kterých byla postavena eh, vaše oznámení. E, tato vyšetřování stále nejsou veřejně přístupná. Myslíte si, že zejména v těch starších případech z 90. let by bylo užitečné zveřejnit tyto dokumenty, abychom se z nich mohli poučit? Děkuji. Thank you, Cora. On behalf of the GUE. Děkuji, Koro, za GUE Fabio de Mázi. E, díky, že jste přišel. Vím, že tento den pro vaši frakci nebyl příliš vhodný. Thank you, Alain. Um, senatore Monti, buongiorno. Um... Děkuji za slovo. Vážený pane senátore, Dobrý den. Vy jste se zmínil o tom, že někdy to ovoce opravdu příliš nízko, takže ho můžeme velice jednoduše sklidit, ale v podstatě, že v podstatě už leží někde trošku v tom um, zátiší a vlastně v těch daňových rájech. A zároveň jste se měl o tom, že ano, pan Juncker přispěl této oblasti, pokud je o ten balíček a já doufám, že skutečně bychom ho o tom měli přesvědčit, tak aby se nebál mezi nás přijít, určitě bychom si hezky popovídali. A nyní vážně. Tři konkrétní otázky. Ta skupina pro daňové politiky, to je Mm, to bylo v roce 2010 součástí vašeho návrhu. Vidíte relevantnost vytvoření takové skupiny i v současné době, to je první věc. Pan Moskovisi, komisař Moskovisi, by byl údajně pro veřejný přístup k informacím, pokud jde o daňová rozhodnutí a z nizozemského parlamentu jsme slyšeli, že většina by byla rovněž pro veřejný přístup k jednotlivým výkazům jednotlivých podniků podle jednotlivých zemí. Myslíte si, že by takové možnosti byly hodnotné, pokud jde o transparentnost této oblasti, pokud jde o nějakou nekalou soutěž této oblasti? A další věc, když jste v 99. roce v DG Kom víme, že tenkrát probíhalo šetření nekalých praktik v rámci státní pomoci, bylo tam asi 24 případů Olafu, jste byl komisařem této oblasti. A na počátku eh, srpna toho roku to byly iniciovány tyto případy, jakmile jste převzal svou funkci, došlo ke snížení počtu těchto případů dramatickým způsobem. Mohl byste nám říci, proč k tomu došlo a jaké jste tam měl problémy v této oblasti. Děkujeme, Fábio. A nyní zelené to bude paní Eva Žuli, která je místo předsedkyní našeho výboru a sedí zde po mé pravici. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane senátore. Byl jste eh, zodpovědný za staňování jakožto komisář eh, za hospodářskou soutěž. Vidíme, že v této oblasti agresivní plánování je obrovským problémem. A samozřejmě, že jsme zjistili díky právě těmto whistleblowerům a novinářům rozsah těchto problémů a zároveň i informace od paní Vestager, mezi lety 99-2004 Evropská komise v podstatě 146 46 takových velice problematických případů mezi července 2004 a července 2014 prostudovali pouze 14 takových případů. Jakým způsobem jste schopen vysvětlit tento obrovský rozdíl. To znamená, že komise, Barosova komise, nes, nepokračovala v té práci, kterou vy sám jste vlastně podporoval v té oblasti. A kdo je podle vás, nebo naše, naš, mm, koho bychom měli ještě vyslechnout naše výbor, abychom pochopili tento problém? Pokud víme, tak ten poslední dopis pro na výbor, tam se hovořilo o tom, že v roce 2013 komise se věnovala pouze malému počtu těchto daňových rozhodnutí údajně, protože vysloblovéři vlastně se začali objevovat v tomto ohledu pouze v roce 2013. Znamená to, že jste neměli v tom době, kdybyste byl ve funkci nějaké indikátory toho, že by došli, došlo k určitým problémům v této oblasti daňových rozhodnutí, pokud jde o státní pomoc, dohoda, která již byla na počátku roku 2010 mezi Applem a Jerskem eh, pod podepsána, tomu se podle mých informací nikdy dokonce nevěnovala ani pozornost. Děkujeme, Evo. Za FDD Marko Cany má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. A nyní dotaz na pana profesora Montyho. Nejprve k tomu, o čem jste se zmínil a k vaší práci v roli komisaře, ten hlavní problém, jestli jsem to správně pochopil, v této oblasti je nedostatek politické vůle. Po všech těch letech možná proto ještě neustále hledáme řešení, které by bylo řešením nejenom pro Evropu, jak se o tom zmínili kolegové, ale řekněme i globálním řešením pro boj proti vyhýbání se placení daní. První otázka. Jak vnímáte balíček, o kterém se zmínil pan komisař Moskovici? Myslí, nemyslíte si, že tento přístup je příliš měkkým přístupem? Je to taková částečná transparentnost, pokud jde o poskytování informací. Podle mého názoru to je nedostatečné při řešení tohoto problému. A další věc. My v našem výboru my jsme měli možnost se podívat na mnoho, mnoho informací, které by měly být analyzovány. V tomto ohledu je to skutečně obrovské množství informací, které by měly být analyzovány na komisi, na úrovni národních daňových úřadů. Asi bude problém vůbec, aby se tomu mohli věnovat, analyzovat všechny tyto dokumenty. Možná tento návrh, nový návrh pana komisaře by mohl pomoci v tomto ohledu. A další problém, který podle mého názoru je zásadní, je ovšem nevěnujeme mu dostatečnou pozornost. A to je to, kde má Evropa vlastně více prostoru mm, díky nové smlouvě. A to je v oblasti bankovnictví. Veškeré bankovní transakce v této oblasti právě, mm, jakmile dosáhnou určitého eh, rozsahu, tak by měly mm, samozřejmě projít tímto tímto systémem, měly by být dostatečně transparentní. Ovšem já si myslím, že asi úplnou transparentnost v této oblasti nedosáhneme, abychom se bránili proti vyhýbání se placení daní. Eh, vidíme zde Wikileaks eh, případ, to znamená nedostatečná transparentnost, všechno vlastně šlo přes banky. Pokud bychom dosáhli alespoň částečné transparentnosti v této oblasti bankovních transakcí, možná bychom konečně byli schopni nalézt nějaké kvalitnější, vhodnější řešení. Souhlasíte s tím, že by bylo mm, možná vhodnější jít tímto směrem a ne eh, způsobem, kterým se neustále snažíme to řešit podle stávající podmínek. Děkujeme. A poslední, poslední řečník za nezařazený. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já skutečně, vážený pane Monte, ano, já bych řekl, že zde vidím určitý skeptický přístup v této oblasti. Vy jste se již o tom rovněž zmínil, pokud jde o nějakou koordinaci v daňové oblasti, mm, určité, určité omezení v této oblasti eh, mm, potřebujeme, otázka teda je, zda potřebujeme více Evropy v této oblasti, nebo ne. Samozřejmě, že vaše svědectví, váš příspěvek je velice důležitý, protože vy jste jasně prokázala v průběhu vaší kariéry, že v podstatě sice zde máme takové dobré myšlenky, určité mm, vnímání nějakého budování společné Evropy a na druhé straně, to, ta vzletná slova ovšem na druhé straně, to, jak to vnímají naši občané. Vidíme zde skandály, skandály typu LuxLeak, jiné skandály tohoto typu. Vidíme Lucembursko v podstatě eh, eh, země ze které pochází předseda stávající komise, kde probíhala tato nekalá hospodářská soutěž. Je to skutečně aféra, případ, který zatím ještě nebyl vyřešen, nebyl úplně eh, transparentně analyzována. My skutečně se ptáme, zda bychom neměli opravdu i v té fiskální oblasti přijít s nějakými konkrétnějšími návrhy. Dochází se k určitým tlakům, pokud jde o subsidiaritu, tato pravidla Čili pokud je o subsidiaritu, jak vy to osobně vnímáte? Děkujeme, říká pan předseda. A nyní, vážený pane senátore, prosím, prosím, můžete odpovědět. Thank you. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já se budu snažit o stručnost, i když se skutečně zasnělo mnoho, mnoho témat, ehm, rozsáhlých eh, problémů. Jedna věc s ohledem na otázku pana Balce. Ale vlastně je to obecně odpověď, co jsme mohli ještě udělat eh, jinak nebo více. My samozřejmě v Evropě chceme mít, a tak je to stanoveno v Lisabonské smlouvě, Eh, sociálně tržní ekonomiku, která je vysoce konkurenceschopnou. A potýkáme se s problémy více a více hlubšího, integrovanějšího trhu. Populismus, nacionalismus, já zde samozřejmě nebudu komentovat tyto fenomény. Ovšem to představuje samozřejmě další výzvy, pokud jde o integraci, další integraci, či hlubší integraci trhu. A zároveň, pokud jde o to penetraci trhu, pohyb společnosti v rámci EU, mimo EU, mnoha, mnoha, v očích mnoha našich občanů to znamená, nebo mají takový pocit, alespoň ohledně integrace trhu, která přichází vlastně, nebo jde mm, samozřejmě ruku v ruce s ochuzováním právě toho sociálního aspektu, sociálně tržní ekonomiky, zhoršováním těchto podmínek, čili jakým způsobem tuto situaci řešit. Domnívám se, že je správné, aby sociální politiky byly v rukách jednotlivých členských států z důvodu různých tradic, kulturních aspektů, které jsou rozdílné. Ovšem, my nechceme, nebo alespoň já osobně si nepřeji, aby občané začali si jaksi vážit toho méně a méně a najednou začali nenávidět čím dál tím více tu další integraci evropského trhu, protože by to vnímali jakožto vývoj, který má negativní dopad, jakožto vývoj, který brání tomu sociálnímu systému. Proto právě ve zprávě, kterou jsem v roce 2010 připravil pro předsedu Barosa, jsem navrhoval, možnost toho, aby se komise tenkrát věnovala, možná to ještě pořád platí, takového velkého dílu mezi tou tržní stránkou a sociální stránkou. Jakým způsobem lépe sladit sociální a tržní prvky sociálně tržní ekonomiky. A my víme, že v Evropě existuje několik zemí, které kulturně i politicky jsou více nakloněny trhu než tím, těm sociálním aspektům. Zjednodušeně řečeno, britské ostrovy, severské země, když ty v podstatě se zajímají obě dvě tyto části, centra střední Evropa, východní část, kontinentální země Evropské unie. Francie je typická v tomto ohledu, které spíše dbají na tu sociální stránku a s určitou neochotou se dívají na tu plně hodnotnou tržní ekonomiku, integraci evropského trhu. A já si myslím, že prostě nemůžeme mít silný, udržitelný, konkurenceschopný spolek, pokud nebudeme schopni sladit tyto dva aspekty lepším způsobem, protože nebudeme schopni se vzdát té dimenze integrovaného trhu, jinak bychom ztratili základ konkurenceschopnosti ekonomiky z rozsahu. Nemůžeme se zbavit těch hlavních prvků našeho evropského sociálního modelu, čili komise by možná jednoho dne mohla předložit členským státům takový návrh, takový deal, ve kterém ti, kteří obdivují a milují trh, by získali hlubší tržní integraci, jednotný trh pro služby, digitální ekonomiku, energii, profese, prozatím to jsou z velké míry teorie. Všem výměnou by bylo, abychom zabránili tomu, že více trhu jak se vykoření tu sociální stránku z evropských zemí Evropské unie. Čili, že by teda zámě, výměnu za to byli ochotní spíše pro tu daňovou koordinaci, aby to nebylo tak negativně ovlivňováno hospodářskou soutěži v této oblasti, že by byly ochotny členské země díky tomu více spolupracovat, pokud jde o ty sociální aspekty. Když se podíváme o několik let zpět na ten minulý vývoj, což nemuselo být všechno úplně pozitivní cvičení, bych mohl vyjmenovat všechny ty konkrétní prvky, které se nepovedly, tak aspoň, aspoň z technického diska, ale možná tato nová hybná síla nějakého nového kontraktu, koexistence těchto dvou aspektů zatím ještě nebyla vyzkoušena. Pane Simone, Monte Cruz, Peke, Čento balíček, děkuji, že jste Das heißt Forzonge, omlouvám se za výslovnost, říká řečník. Děkuji, že jste se zmínil o, o užitečnosti toho postupu. Já jsem právě hovořil, že jsme se snažili nějakým způsobem uklidnit ministry financí to objasnění určitých zásad, státní pomoci v rámci služeb v obecném zájmu. To bylo něco tak uklidňujícího, především pro Německo, tu část Německa, nyní myslím geografické, ale ty regiony, pro určité regiony, které celá desetiletí měly pocit, že byly vlastně ohrožovány tou neexistující teorií nebo návrhy ze stran komise, pokud jde o tyto služby v obecném zájmu, vysílání, televize a tak dále sociální prvky. Dorsté a, a tak dále, různé projekty tohoto typu, čili každá země samozřejmě má určité emoční vazby, určité kulturní vazby a ten balíček Monte Cruz, to bylo možná něco takového, co vlastně bylo takovou anestezii, e, která umožnila vyřešit některé tyto strachy. Zda je možné poskytnout něco podobného i v oblasti státní pomoci s ohledem na daňovou soutěž, možná ano. Já skutečně velice věřím stávajícímu komisaři pro hospodářskou soutěž v této oblasti. Tekro několik záležitostí, které zde byly zmíněny ze strany mnoha řečníků. Omlouvám se, pokud se nebudu úplně uh, konkrétně věnovat všem. Je zde pozitivní uh, rozdíl s tím, jak to vypadalo před 20 lety. Proběhla finanční krize, znamenalo to mnoho samozřejmě problémů, ale zároveň určitý alarm, obavy, strach. OECD, G20 kvůli právě tomu, přistoupili k určitému pokroku. Snažili se o eliminaci daňových rájů a dosažení větší transparentnosti finančních trhů. Samozřejmě, že i váš parlament za Evropskou stranu je obecně řečeno mnohým přispěl. Čili podle mého názoru dnes máme lepší podmínky pro mezinárodní spolupráci. abychom odhalovali eh, tyto nekalé praktiky v oblasti daní a odmítání eh, placení daní. Možná striktně nemusíme jít toho harmonizace daní, to ne, ovšem to, co bych obecně navrhl, pan komisař Moskovi si jistě na to pomýšlí rovněž, či bez eh, té skupiny pro daňové politiky, že by skutečně chtěl velice úzce spolupracovat s mezinárodními fóry. EU je velkou součástí tohoto postupu a že by chtěl pan komisář na mezinárodní scéně pracovat na těchto tématech. Mám pocit, že jsem pokryl částečně i poznámky pana Krasnodemského, paní Kory. Ano, paní Kory. Takže myslím si, že, že, jsem, že jsem to tak nějak vlastně pokryl i společně. Pane Demázy a paní Žolí. Vážený pane Demázy, vážená paní Žoli, abych odpověděl společně na vaše dotazy, tam bych se musel podívat opětovně na čísla, konkrétní čísla, protože paní Žoli Ona hovoří o tom období, když já osobně jsem byl komisařem zodpovědným za hospodářskou soutěž. Tam došlo k tomu skutečně vysokému počtu těch případů, které jsme museli řešit ehm, v rámci ehm, státní pomoci. 45, pak tam v podstatě došlo k obrovskému ehm, poklesu. Paní Žoli poznámka bez mikrofonu. Zatímco pan Demazy Eh, řekla, abych se jaksi očistil vlastně z toho možného obvinění. Já jsem se na to ještě nepodívala, to znamená, že tam vlastně na ta čísla ty jsem ještě neviděla, že tam došlo k takové obrovské aktivitě, pokud jde o tu státní pomoc. Já nevím, ty, ta vaše čísla, to znamená, to bylo až do uh, srpna 90 8, to znamená, mm, to, to byla státní pomoc, to byly případy státní pomoci nebo fiskální státní pomoci. Které to byly konkrétní případy, mm, o kterých? Podle informací, které mám k dispozici z DG pro hospodářskou soutěž, bylo to asi 24 případů státní pomoci. Ale byla to fiskální státní pomoc nebo státní pomoc? Je... Byla to státní pomoc u daní a pokud vím, bylo mi řečeno, že poté se tomu již nevěnovali. Tak v tom případě já budu muset ještě si veškeré tyto informace transparentně ověřit, na to budu muset ještě zareagovat. A úplně poslední otázka, posledního kolegu. Samozřejmě, že je to i problém politické vůle. Politická vůle ovšem musí být přítomna i na straně komise a zároveň i na straně členských států. I vlastně to, co vy zde děláte ve vašem výboru, i to by mělo právě pomoci právě eh, vytvořit určitě takové prostředí, kde by eh, se poté politici styděli za to, že neprojevili dostatek politické vůle. A zda si myslím, že ten balíček, který by měl um, zanedlouho představit pan komisář Moskovici, že je to nějaký moc měkký balíček, já nevím, ne, z toho, co mi pan komisář řekl, nemám tento pocit. A otázka pan Zany? zda by lepší, tra, lepší transparentnost v oblasti bankovních transakcí mohla pomoci boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Jistě, určitě, máte pravdu, samozřejmě. To je, <laughs> a ovšem to platí i na straně jednotlivých členských států. Proto když já jsem vedl italskou vládu, tak jsme chtěli posílit toto úsilí a skutečně jsme posílili úsilí v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se dané povinnosti. Například v prosince 2011 to bylo takové klíčové opatření. My jsme skutečně chtěli tu transparentnost eh, jakých všech bankovních, bankovních transakcí, aby daňové úřady měly k dispozici transparentní informace v tomto ohledu. Veškeré informace. A pane Lalman si ještě, byste se zmínil o LuxLeaks, o tom, že je to skandál. Já ten dotaz jsem jaksi nepostřehl, který tam zazněl. Ano, ano, dobře, ten princip subsidiarity. Já si myslím, že subsidiarita hraje zásadní roli v naší unii a mohla by vést k určité devoluci nějakých nepředvydatelných politik. Například před několika let elity, politika, která vždycky byla takovou exkluzivní baštou Evropské komise. Například politika v oblasti hospodářské soutěže byla předmětem obrovské strukturální transformace tak v rámci tzv. modernizační reformy. A v podstatě na základě principu subsidiarity mnoho kompetenci právě se postupně dostaly na takovou na do takové sítě, kde byly zodpovědny za to úřady na národní úrovni. Ovšem, ta subsidiarita to znamená, že vlastně jiné eh, kompetence, které, řekněme, historicky prostě by měly být více koncentrovány, centralizovány a určité aspekty daňových politik, podle mého názoru, v tomto okamžiku zrovna nesplňují kritéria subsidiarity, tak aby byly úplně decentralizovány. V této oblasti myslím, že by si zasloužili určitý vyšší stupeň centralizace, podle mého názoru. Děkujeme, vážený pane předsedo, vážený pane senátore, děkujeme za to, že jste odpověděl na všechny otázky, které zde zazněly. A vy jste nám vlastně připomněl jenom přesně ty odpovědi z vaší strany, ale v podstatě, že zásadní je politická vůle v tomto ohledu. Ta rozhodnutí, které se týkají této oblasti, jsou politická rozhodnutí, silná politická rozhodnutí. A pokud chceme pokročit v této oblasti, dosáhnout jakoukoliv pokroku, tak je jasné, že potřebujeme politickou vůli. A to na straně všech členských států. Vyžaduje to jednomyslnost? Ano, víme, že to je v rámci eh, daní, to víme, je to národní kompetence, Subsidiarita samozřejmě zde rovněž má určitou roli, protože národní parlamenty jsou suverénními v oblasti daní, ovšem zároveň potřebujeme politickou vůli i na úrovni evropských institucí, na úrovni Evropské komise. To je přesně to, o čem se zmínila paní Žuli, pan Demazy, pokud jde o jednotlivá čísla, komise v um, určitě okamžici skutečně měla takovou silnou politickou vůli, v jiný okamžici si to bylo trošku oslabeno. Vůle na straně Evropského parlamentu nyní existuje, čili je to nyní na nás, je to v našich rukách. Děkuji, je to naše odpovědnost. Děkujeme ještě jednou, pane senátore. Milí kolegové, milé kolegyně, nyní vám navrhuji následující věc. Budeme pokračovat v naší práci. Čekají nás další dva hosté. Takže čekám, až se k nám vrátí pravodajové kteří ještě se loučí s panem předsedou Muntym. Elizo a Mikáli. Elizo, Mikáli, prosím vás. Elizo a Mikáli, chtěli byste ní ještě vystoupit? Protože Nyní to bude paní Redin, která vystoupí. Chcete ještě, chcete ještě předtím vystoupit s pár dotazy? Nebo jak si to představujete? Děkuji. Já si myslím, že bude lepší, když si nejdříve vyslechneme stručnou prezentaci, eh, protože teprve potom se můžeme ptát na to nejlepší. Je voudrais, s'il vous plaît, un peu de silence. Takže prosím, ano, prosím o klid, říká pan předseda. A nyní, jestli dovolíte, bych rád poděkovala, rád bych poděkovala paní Tove Marii Riding nebo Riding, jak se to čte Riding, dobře, výborně, moc se omlouvám za tu výslovnost, která je manažerkou v oblasti Evropské sítě Tech Justice e v oblasti zadlužení a dát. Jestli dovolíte, vážený pane předsedo, ráda bych poprosila, aby osoba, která bude vystupovat, aby se posadila vedle vás, protože jinak by bylo opravdu obtížné trošku je klást otázky, když nám otoče na zády. Alespoň dneska, kdyby to bylo možné, prosím, ušlo by to. Obvykle ano, no, tak my jsme vždycky postupovali tímto způsobem. Pokud máme nějakého zpravodaje, ten vždycky zůstane na svém místě a prezentuje to ze svého místa. Takže já poprosím paní Readingová, aby zůstala tam, kde je, je to v první řadě. A Nejprve, jestli dovolíte, poděkovala bych vám samozřejmě za to, že jste mezi námi a kdybyste velice stručně nám mohla představit vaši organizaci, samozřejmě podobně jako pan Dentur jste se již zúčastnila nebo jste byla přítomná se od samého počátku naši, našeho slyšení, to znamená, jestli dovolíte, trošku svědět si z vaší strany doporučení a tak dále. A poté poprosíme zpravodaje a samozřejmě i zástupce jednotlivých politických skupin, aby vám položili dotazy. Takže prosím, paní Ridingová, máte slovo. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji celému výboru za pozvání. Nejprve, co se týká European Network on Data and Development, Eurodat. My jsme součástí širší sítě v Evropě, konkrétně jsme síť organizací občanské společnosti napříč Evropou, máme víc než 50 členských organizací a velice zblízka sledujeme veškerá tato témata, monitorujeme situaci na národní úrovni, úrovni EU i na globální úrovni. Existuje totiž takové, také globální aliance pro daňovou spravedlnost, eh, kde spolupracujeme s celou řadou partnerů. Budu hovořit o otázce, o které dnes mluvíme, to znamená o tom mezinárodním rozměru a dotknu se také určitých řešení, která bych navrhovala. Ale ze všeho nejdříve bych chtěla říct něco o důležitosti důkladného prošetřování a následných kroků po LuxLeaks. Nesmíme zapomínat, že toto byl šokující skandal, který mnohým otevřel oči. Prošli jsme hospodářskou a finanční krizí, prošli jsme úsporami a ztrátami zaměstnanosti, redukcí veřejných sektorů a finanční nejistotou. A potom všem se najednou ukázalo, že stovky nadnárodních podniků měli tajné takzvané sweetheart deals s Lucemburskem, kde mohli snížit své zdanění na absurdně nízké úrovně, dokonce až méně než 1% v některých případech. V očích veřejnosti se toto musí skutečně zdát velice zvláštní, nedošlo k žádnému oficiálnímu šetření, nedošlo k žádným následným krokům, nikdo vlastně ani nic nevysvětlil, tedy z těch, kteří byli pravděpodobně za, zapleteni do tohoto, nedošlo k žádnému volání po zodpovědnosti a nikdo nezačal slibovat žádnou změnu. Společnosti, kterých se to týkalo, se zdá, podnikají vesele dál a my stále nevíme, kolik vlastně platí na dani. A je to v podstatě nekonečný řetězec skandálů, které se objevují ve zprávách. Jsou to další a další společnosti, další a další vlády a zcela jasně se ukazuje, že něco je zkrátka velmi špatně. Jean-Claude Juncker, tedy člověk, který vedl Lucembursko v letech, kdy se tyto e, tajné dohody podepisovaly, byl teď zvolen na jedno z nej eh, mocnějších míst Evropské unie, to znamená eh, na místo předsedy komise. Je to ta samá komise, která má navrhovat legislativní změnu, která má tento systém změnit. Možná jsou jeho záměry dobré, ale my jsme toho zatím svědkem nebyli. V očích veřejnosti se tato situace pravděpodobně neusnadní co do jejího pochopení, až Lucembursko přesně za měsíc převezme předsednictví Evropské unie. Víme, že předsednictví se mění každých šest měsíců, ale i přesto bude to vypadat, jako kdyby eh, ta pomyslná liška chránila ta pomyslná kuřata. A co je horší, na konci tohoto roku začnou v Lucembursku být projednávány dva případy proti dvou whistleblowerům a jednomu novináři, kteří tento skandál odhalili. Jsou to lidé, jejichž jediný zločin byl, že řekli pravdu a riskují několik let za mřížemi. A to je ta chvíle, kde se musíme začít ptát na to, v jakéže společnosti to vlastně žijeme. Tito lidé nám odhalili, že naše společnost ztrácí miliardy eur a přesto jediné, co se s tím udělalo, je, že právě je někdo zažaloval. A v mezidobí nadnárodní firmy, politici a vlády, které byly zodpovědné za tut, tento celý skandál, od celé věci odcházejí pryč bez jakýchkoliv následků. E, jedině snad expandují svou moc a dokonce jsou voleni do hlavních funkcí v EU. Nesmíme být slepí vůči tomu, že toto je skutečně načasovaná bomba pro důvěryhodnost celé Evropské unie. Ignorovat LuxLeaks nic nezlepší. Evropský parlament v současnosti se zdá být i nejlepší volbou pro občany v tom smyslu, že alespoň snad jedna instituce EU nedovolí, aby tato situace pokračovala. S politováním slyšíme, že práce tohoto výboru je e, mařena národními korporacemi, které sem odmítají přijít a mluvit s vámi. A také je mařena evropskými vládami, které rovněž nechtějí nic diskutovat. Doufáme, že toto zvýší vaše odhodlání, že budete pokračovat v tomto boji, budete odhalovat pravdu, budete provádět reformu celého systému a budete do něj zavádět transparentnost, zodpovědnost a daňovou spravedlnost, a řádnou ochranu whistleblowerů. Doufáme, že se již brzy podaří probudit Evropskou komisi i radu, aby si i tyto uvědomili, že business as usual zkrátka nejde. Teď, co se týká tedy toho mezinárodního rozměru. Bohužel, toto se neděje pouze v Evropě, tedy daňové úniky a vyhýbání se daním. Máme stále víc důkazů o tom, že tyto problémy zasahují rozvojové země a to ještě víc, než zasahují nás. V rozvojových státech debata o těchto problémech a o, e, o nelegálních finančních tocích postupně eskaluje. V nedávné době byl zveřejněna zpráva panelu na vysoké úrovni e, od Thabom Beky, bývalého prezidenta Jihoafrické republiky, kde se hovoří o tom, že Afrika momentálně ztrácí víc peněz z nekalých finančních toků, než kolik dostávají na pomoci. A z této perspektivy nikoho nepřekvapí, že boj proti chudobě je skutečně boj do kopce, jak se říká. Zpráva ehm, Becky rovněž říká, cituji, je poněkud protichůdné že rozvinuté země nadále poskytují technickou a rozvojovou pomoc Africe a zároveň mají taková daňová pravidla, která umožní vykrvácení veškerých zdrojů na kontinentu. Konec citátu. Rozvojové země si začínají uvědomovat, že globální daňové standardy nefungují a že je to stojí skutečně hodně peněz a začínají spochybňovat způsob, jakým se tyto mezinárodní daňové standardy vyvíjejí. Konkrétně se ptají, proč se tyto standardy rozhodují za zavřenými dveřmi někde na OECD v Paříži v rámci procesu, kde je z účasti vyloučeno více než 100 rozvojových států. V současné době předložili rozvojové země na půdě OSN návrh, aby se vytvořil daňový výbor, kde budou mít všechny země garantovány křeslo u stolu a kde bude skutečně nalezeno globální řešení. Tento návrh byl podpořen i Evropským parlamentem a za to vám děkujeme. Ovšem nevítáme fakt, že členské státy EU jsou proti tomuto návrhu. Je skutečně velkým překvapením, že evropské vlády, které tak pyšně říkají, že jsou demokratické, obhajují práva jakéhosi exkluzivního klubu zemí, které mají nadále rozhodovat o daňové politice pro všechny ostatní. Vlády EU argumentují tím, že e, rozvojové státy participují na procesu OECD a že veškeré problémy, které zde vyjádří, jsou náležitě vyřešeny. Nicméně pravdou je, že ačkoliv pár rozvojových států bylo pozváno na některé schůze, více než 100 těchto zemí je nadále z jednání vylučováno. V loňském roce bylo předloženo několik návrhů, jakým způsobem by mohly být prosazovány a integrovány do práce OECD BEPS zájmy 100, jednoho z nejchudších zemí. A všechny tyto návrhy byly zamítnuty. Už končím. EU rovněž argumentuje, že je efektivní vyloučit více než polovinu zemí světa z tohoto procesu, nicméně je potřeba matovat na to, že jádrem tohoto problému je, že vlády nejsou schopny spolupracovat a právě proto došlo ke krizi v mezinárodním globálním daňovém systému. Co se týká řešení. Za prvé, nemůžeme mít společnost, Nemůžeme žít v společnosti, kde lidé jdou do vězení za to, že řeknou pravdu o tom, kolik platí nadnárodní podniky na dani. Proto potřebujeme veřejné, eh, veřejný reporting zemi od země. Je potřeba zjistit, kolik společnosti ve skutečnosti platí a doufáme, že i europoslanci budou hlasovat pro toto veřejné, eh, pro tento veřejný reporting. O tom se bude hlasovat eh, v rámci směrnice o právech podílníků 10. června. Rovněž potřebujeme evropskou směrnici na ochranu whistleblowerů a potřebujeme spravedlivý daňový systém. Není možné, aby malé a střední podniky se snažily konkurovat nadnárodním korporacím, které navíc neplatí daně. Není možné, abychom zde měli společnosti, které využívají veřejné služby, jako například systém vzdělávání, právní stát nebo infrastrukturu, a e, přitom své zisky přelévají do daňových rájů, aby na ty služby, které využívají, nemuseli přispívat. A úplně poslední bod, který chci zmínit, pokud chceme mít spravedlivý daňový systém, musíme mít nějaký princip, který bude zabraňovat tomu, aby jednotlivé národní státy e, erodovaly daňový základ jiných států. Máme to například v oblasti znečišťování životního prostředí, třeba u chemikálí. Všichni se shodneme na tom, že jedna země nemůže nalévat svůj chemický odpad do jiné země. A to samé potřebujeme e, v oblasti zdanění. V oblasti genetických zdrojů máme ustanovení o tom, že pokud celá společnost v rámci nějakého nadnárodního koncernu nebude respektovat eh, mezinárodní standardy, nebude té společnosti umožněno fungovat kdekoliv jinde. A to samé potřebujeme v oblasti daně. Děkuji vám. Merci, Alors, je donne la parole maintenant. Euh, Děkujeme vám. A nyní paní Ferreira, naše zpravodajka. For your presence here. Děkuji vám za eh, toto, co jste odprezentoval. Eh, děkuji za stanoviska a děkuji vám také za odvedenou práci. Eh, odvádíte spoustu práce pro organizace, která je, práce, která je pro nás velmi důležitá a eh, je také v náš prospěch. Mhm. A ještě tedy eh, jste řekl, že parlament se snaží tuto příležitost využít a maximalizovat užitek. Vy jste hovořil o eh, v tom, co je důležité v jednotlivých zemích, že je třeba také chránit ti, kdož poukazují na nešvary. Pracujeme na společném základu daně pro firmy, hovoříme o eh, to, jak se pořádat s nekooperativními jurisdikcemi mimo evropskými, eh, jak si vyměňovat také rozhodování v případě daňových Eh, řízení a tak dále. Mě by zajímalo, zda byste eh, mohl eh, kvantifikovat dohromady ty spillover efekty, jak tedy ve třetí zemí, tak také uvnitř Evropské unie. A uvnitř Evropské unie to je také důležité, protože i zde máme takovéto vzájemné ovlivňování. A možná ještě kdybyste mohlo podrobněji vysvětlit, eh, jaké prvky eh, vnímáte v roli daňových rájů, jaká je jejich role v celém procesu a jak tady může fungovat Evropská unie sama a jak naopak můžeme fungovat pouze prostřednictvím mezinárodního jednání. Eh, děkuji Elizo Michal Tojra. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji paní Ridingová za prezentaci. Rád bych eh, se zaměřil na údaje, které schromažďujete a zveřejňujete. Je to velmi důležitá práce, tedy ten sběr dat v rukou nevládních organizací. Je to důležité pro transparentnost. Zajímal by mě, s jakými překážkami se potýkáte při sběru dat, s jakými problémy jste konfrontováni a možná eh, tedy proč vlastně je tady ten lobismus eh, pro důležitou. Takže jestli dovolíte, já bych nyní poprosil ještě zástupce jednotlivých politických skupin, aby poté mohla naše kolegyně odpovědět na všechny otázky společně, takže pan Tom Asman. Eh, děkuji, pane předsedo. Vy jste, pane Rink, hovořila o eh, zadlužení státu, tedy rozvojových zemí. A také jste hovořila o daňové spravedlnosti. Samozřejmě bychom si přáli aby to bylo nejenom v rámci EU, ale také mimo. Prostě má to svoji globální dimenzi. V Marla parlamentu jsme tedy co eh, na čem spolupracovali. To se týká té Monteho zprávy, ale také ve výboru EKEM se objevuje téma vyhladovění daňových oás, eh, protože eh, ono to moc nefungovalo protože členské země měly jiné zájmy. Ale to nebylo jenom takové marné počínání, eh, k něčemu to přece vedlo. Otázka. Výměna informací o daní mezi členskými země by měla být povinná automatická a mohlo by to platit také pro ty rozvíjející se země. Je to možné tak zařídit? Eh, druhá otázka. Máme koncepci OECD, hovořím o daňových inspektorech bez hranic. Ovšem, eh, znamenalo by to zapojit členské země a také mě zajímá, zda je možné také třetí země rozvíjející se ekonomiky do toho zapojit. Eh, třetí otázka. V rozvém výboru máme zprávu, kde se říká, že chceme dosáhnout toho, aby evropské instituce přestali spolupracovat se zeměmi, které s námi nechtějí kooperovat v oblasti daňové. E, je to jenom nějaké zbožné přání, nebo má to nějaký hmatatelný základ? To by samozřejmě pomohlo v otázkách e, daňové turistiky, daňových úniků. Myslíte si, že to skutečně e, něco znamená, to, co jsme odvedli, nebo je to příliš málo? Na socialisty další pan Thank you so much uh, for an excellent... Děkuji vám za skvělou prezentaci a také za odvedenou práci v oblasti hledání mezer eh, také v daňových eh, daňové legislativě, postojích vlád k této problematice a tak dále. Je nepochybné, že také my ve výboru bychom si přáli to posunout před, abychom tady měli eh, jaksi konstruktivní daňovou konkurenci. Měl bych několik otázek. Většina vašich doporučení se shoduje tedy s tím, o čem my tady hovoříme, také eh, výměna informací, která bude povinná a také eh, reporty podle jednotlivých zemí. Všem eh, setkáváme se tady s neochotou změnit přístup a sice hovoří se o tom, že takové ty daňově levné země jsou často Eh, pro nás důležitými obchodními partnery, s nimiž to nemůžeme rozházet. Čili mě by zajímalo, eh, jaká opatření vidíte eh, jako ta potenciálně nejúčinnější na změnu postoje vlád. Pokud se týče zpráv zajedlivé země, pokud by se to uskutečnilo a byly by tam relevantní informace o firmách, tak tyto informace, mm, v jakém by mohlo být eh, rámci, eh, jak by tady mohly být používány, protože eh, tedy používány k tomu, aby se škodlivé daňové praktiky utlumily. No a taky ty iniciativy, pokud se týče eroze daňového základu a, a daňové přesuny, taky mě zajímalo, co vlastně lze udělat v tomto směru. Děkuji nyní za ECR pan místo předseda Bent Luke. Děkuji. Budu hovořit německy. Chtěl bych eh, hovořit eh, o té otázce zpráv po jednotlivých zemích. První otázka. Eh, často se namítá, že by se takto mohly zveřejňovat citlivé, nebo musely by být zveřejňovány citlivové, citlivé eh, podnikové informace. Mě by zajímalo, jestli souhlasíte s tímto argumentem, případně eh, jaké minimální informace by se musely zveřejňovat ze strany firm. A dále Eh, co je to minimum na to, abychom tedy mohli eh, odhadnout nebo vědět přiměřené zdanění, včetně tedy to, co mají v daňových oázách. A zda je možné zabránit zveřejňování citlivých informací. Za druhé, eh, Eh, možná, že jsou zde informace, kdo, eh, které někdo považuje za citlivé, eh, ve skutečnosti možná takové citlivé nejsou. Mě by zajímalo, zda účelu toho, tě, toho podávání zpráv za jednotlivé země by bylo možné dosáhnout také anonymizací dat. Čili že tedy by eh, tyto informace byly, byly k dispozici a příslušné daňové zprávy by byly povinny to zveřejňovat až v anonymizované podobě, takže ty eh, podniky potom by už nebyly identifikovatelné, takže eh, ta námitka, že jde o citlivé informace, by potom padla. Děkuji za Alde. Tady nikdo není, takže eh, Fabio de Mazzi za GUE. Děkuji, pane předsedo. Eh, Pani, paní Odinková, děkuji vám eh, za to, že jste mi za nás zavítala. Evrodat se také zabývá otázkou rozvojových zemí. Mě by zajímalo, zda podle vás ta informace PEPS a v rámci OECD je tady dostatečná iniciativa. Zda tedy eh, to stačí na to, abychom eh, řešili problémy legálních, nelegálních uniků dat eh, se zapojením třetích zemí. Víme, že mnozí se vyhýbají daním přes Lucembursko, a e, tím pádem se odčerpávají daňové prostředky z rojových zemí. Za druhé, e, jaký je výhled toho balíčku komise, toho současného o výměně informací, která byla automatická a tak dále. E, když hovoříme s lucemburskými tady zástupci, tak oni říkají, no víte, ono, eh, my jsme občas eh, informovali Německo nebo Francii o mimořádně vysokých daních, které jsou nás platí, ovšem nikdy jsme neměli žádnou reakci na toto. Čili tam se možná se eh, zaspalo. A v této souvislosti domníváte se, že výměna informací by mm, byla také Eh, taková, že by byl možný veřejný přístup k těmto informacím. Eh, pan si například eh, řekl, že by se mu to tak líbilo. A mě by zajímalo, jaká hodnota těch informací byla bez takovéhoto veřejného přístupu. Dále, pokud se týče zpráv pro jednotlivé země, třeba holandský parlament je také pro veřejný přístup, veřejnou přístupnost, a e, myslíte, že by se to dalo dosáhnout tedy u všech ministrů financí v Evropě? E, děkuji paní Eva Žolí. Děkuji za slovo. Vážená, vážený pane předsedo, já jsem skutečně nesmírně, nesmírně ráda, že jste dneska mezi nás přišla a že se můžeme podělit o vaše úžasné zkušenosti Zároveň samozřejmě to, o čem jste zmínila ohledně rozvojových zemí, ohledně toho, o jaké obrovské příjmy přicházejí tyto země právě v důsledku těchto nekalých praktik v oblasti zdaňování rok 2009 v ohledu. Ten byl nesmírně zajímavý. Víme, o tom jste se právě zmínila, že tyto země přišly o mnohem větší finanční prostředky, než jaký byl objem celkové rozvojové pomoci pro tyto země. Čili skutečně toto, je, toto jsou neuvěřitelná čísla. Tam bych ještě požádala o další informace, pokud je máte a ráda bych se zeptala, zda si myslíte, že by Evropská komise měla požádat členské státy, aby rovněž předkládali taková hodnocení, hodnocení toho, jak fungují určité daňové režimy, systémy a tak dále. Čili o co jsem ano, v některých jazycích probíhalo tlumočení, v jiných eh, to neprobíhalo. Obvykle moje norština je výborně tlumočena, tak nevím, o co jde, říká paní Žoli. Dobře, takže ještě jednou. Na základě zprávy, norské zprávy, rozvojové země vlastně desetkrát více ztrácejí právě těmito, právě v důsledku těchto nelegálních eh, daňových ztrát a tak dále, než získávají v rámci rozvojové pomoci. Eurodat údajně udělal rovněž taková hodnocení. Ráda by se zeptala, k jakým číslům jste dospěli a poté ještě další otázka, velice konkrétní. Zda se domníváte, že by Evropská komise měla požadovat od členských států, aby hodnotili dopad, hodnotili dopad svých daní daňových systémů na tyto rozvojové země. To znamená, aby nám jasně řekli, že za těch několik miliard eh, nizozemí, které teda mm, v rámci toho daňového systému eh, získají, jaká je zde ztráta na straně rozvojové pomoci nebo u těchto rozvojových zemí. Zda máme takový, nebo zda by to měli požadovat. A další dotaz, které prvky jsou pro vás nejdůležitější, abychom pomohli těmto zemím, rozvojovým zemím, tak aby si chránili to, co, na co mají právo, ten fair share, to znamená to skutečné právo, férové právo na své vlastní zdroje. Děkujeme Ebo za tento příspěvek, multijazyční, všichni jsme, myslím, jiní pochopili tento dotaz. A Marko Zany za FDD, prosím, děkuji za slovo, vážený pane předsedo, děkuji za slovo a zároveň bych rád poděkoval paní Reding za to, že mezi nás přišla. Rád bych poděkoval za práci, kterou odvádí na tomto poli společně se združením, ve kterém pracujeme. Musíme, musíme skutečně udržet tuto hybnou sílu, musíme přesvědčit politiky o tom, že jsou zde problémy dokonce i v rámci Evropské unie. Fabio De Masi rovněž položil podobný dotaz. Ten balíček transparent, teda já jsem Fabio De Masi, jestli dovolíte, ten transparentní balíček, o kterém hovořil, hovoří komise, to je něco, co je důležitého, výměna informací, transparentnost těchto informací. Myslíte si, že to bude skutečně řekněme, takový všelek, zázračný proutek, který by mohl zamezit tomu problému vyhýbání se placení daní, nebo je to pouze takový, řekněme, maličký střípek v rámci celkového obrázku a celého problému. Já jsem před chvíličkou položil otázku i panu senátorovi Montimu. Bankovní systém, zákonné, nezákonné, daňové, finanční transakce, to vše by mělo proběhnout určitou daňovou zprávou a proto by jsme měli mít přístup k těmto informacím. Toto je otázka. My potřebujeme tyto informace, potřebujeme znát informace o těchto transakcích, které proběhly daňovým systémem. Důležité je to, aby Evropská unie měla dostatečné pravomoci a zároveň politickou vůli a zpřístupnila tyto informace. Protože například, já nevím, mohli bychom třeba zbavit banky licence, pokud nebudou úplně dočila konkrétní pravidla. To by mohlo být efektivní, účinné, určité sankce konkrétní nasadit. A pokud je o investice v tomto období škrtů, úspor, nedochází například k žádným investicím, bohužel do IT, do počítačů, do této technologie a já osobně se domnívám, že by to mu tak mělo být a proto zde potřebujeme například skutečný evropský rejstřík, který by umožňoval uniformovaným způsobem zaznamenávat veškeré informace, například bychom se tím vyhli vyhýbání se placení DPH. Myslíte si, že něco takového je možné? Nebo dále je to problém rozvojových třetích zemí, rozvojových zemí? Pokud nejsme schopni si vyřešit tyto problémy u nás doma v Evropské unii, nemáme dostatečnou politickou koordinaci, nějakou jasnější koordinaci toho, co máme k dispozici, čili budeme, budeme schopni vůbec nějakým způsobem na to reagovat u třetích zemí. Děkujeme a nyní, jestli dovolíte, poprosil bych o stručné odpovědi. Yes, eh, I'll try to answer Děkuji. No, já se pokusím o stručnost, to všem bylo to skutečně hodně otázek. Začnu tím, zda jsme udělali dost. Zmínila se tady už celá řada témat, tak například třeba ta skupina pro etický kodex. My jako organizace jsme se snažili vstoupit v kontakt s, existující, s existujícími institucemi a jejich aranžma. Eh, kodex chování nebo jenom kodex eh, zasedá tajně. My nesmíme vědět, o čem mluví. Všimli jsme si, že před lety od nich zešla nějaká PowerPointová prezentace s tím, že prý tedy škodlivé daňové postupy v Evropě již nemáme. Všem, eh, když se podíváte na ten dokument, tak máme trochu pocit, že eh, ta skupina pro etický kodex je tak eh, trošku mimo kontakt s realitou. Nemohu to komentovat, jak říkám, ale detailněji, protože nevím, co dělají. Transparentní balíček od Evropské komise. První balíček o transparentnosti vznikl letos na jaře, teď čekáme na další. Nemyslím si, že ten jarní balíček byl komukoli užitečný, protože Komise v podstatě přišla s tím, že řekla, reagujeme v rámci tohoto transparentního balíčku, ovšem nabízí se otázka transparentnost, jaké tedy ženové informace veřejnost dostane a odpověď už nic dalšího ne- není. Protože v podstatě asi dochází k redefinování transparentnosti. Už to není něco, co se lidé dozví, Znamená to, že některé daňové zprávy, ne všechny, ale některé, se k těm informacím možná dostanou. A to bohužel ničemu nepomáhá, jedině to zvyšuje nedůvěru v systému. Je proto velice důležité, aby komunikace o těchto balíčcích byla exaktní. Výměna rozhodnutí, daňových rozhodnutí mezi jednotlivými zprávami je to absolutní minimum, ovšem vůbec to neřeší ten problém, kterému zde čelíme. Dále, co se týká OECD, no, eh, OECD vydala v loni tiskovou zprávu s tím, že existuje nějaký velký krok vpřed v oblasti transparentnosti, ale bylo to naprosto šokující, protože v podstatě říkali jenom to, že veškerý eh, reporting země od země by měl být utajovaný. Teď nejnověji jeden velký krok vpřed nastal díky Evropskému parlamentu. Máme CRD, směrnici o e, povinných kapitálových rezervách, což znamená, že máme reporting banku od banky, země od země a to se teď implementuje. Myslím si, že je skutečně neslušné, aby členské státy šly do OECD a přijali nějaké doporučení, v tom smyslu, že tyto informace musí být opět za, eh, být utajovány. A je ještě drzejší vydávat tisková sdělení, že by takovéto utajování bylo krokem vpřed pro transparentnost. Já si myslím, že je potřeba jednat upřímně a myslím si, že není možné snažit se jako transparentnost označovat, že něco má být eh, důvěrné nebo utajované. Otázka rozvojových států. My se samozřejmě snažíme odhadnout ztráty, eh, k dispozici je nebo koluje různá, růz, kolují různé sady čísel, ale hlavním společným jmenovatelem je nedostatek dat. A tím se dostávám k tomu, co to vlastně je reporting zemi od země. Někdy e, si lidé myslí, že to je skutečně velice citlivé a ožehavé téma, všem my se ptáme na ty nejzákladnější otázky, jako třeba kolik platí v Dánsku Coca-Cola na daní, kolik mají zaměstnanců, jaké mají obraty, Chceme zjistit, jaká je hospodářská aktivita té firmy tam a chceme to porovnat s jejich platbami na daní. A pak se chceme podívat na daňové ráje a zjistit, co tam dělá Coca-Cola, McDonald, kolik tam mají zaměstnanců, kolik platí na daních a tak dále. To rozhodně nejsou nějaké důvěrné nebo tajné informace. Pro podniky na národní bázi jsou to informace naprosto veřejné, protože tam se nikdo nemůže schovávat za nějakými přeshraničními aranžmá. To jsou čísla, která jsou běžně k dispozici. Souhlasím, že ne všechny informace o daních eh, ne, mají být eh, veřejné. Samozřejmě u jednotlivců to vůbec nepřichází v úvahu, to vůbec ne ale chceme vědět alespoň základní informace o nadnárodních podnicích a co dělají. Já jsem zatím neslyšela ani jeden racionální argument, proč by toto mělo být utajované. A tím se dostávám k tomu, jak se odhadne, kolik se ztrácí v rozvojových státech. My v podstatě nemáme moc představu o tom, co vůbec ty nadnárodní podniky dělají v eh, rozvojových zemích a jak, jaké, eh, jaké peníze tam vydělávají. A tím pádem nemůžeme ani určit, eh, kolik platí na daních, ale snažíme se. A dostáváme se v podstatě k nějakým minimálním číslům a tato minimální čísla jsou ve stejné výši jako rozvojová pomoc, kterou ty země dostávají. Ale jak řekla správně paní Žolí, ta čísla mohou být i daleko, daleko vyšší. Můžeme to téma vyřešit v rámci OSN? No upřímně, když to nedovedeme vyřešit ani v EU, tak nevím. E, možná by této debatě prospělo, kdyby zde nebyla ta patová situace v Evropě, protože na černou listinu nelze uvést Lucembursko nebo Nizozemsko. Ony to jsou členské státy. Takže to cvičení o uvádění na černou listinu se většinou týká nějakých malých rozvojových států, které se zcela nahodile dostávají na černé listiny tam a onde a zatím velmi zjevné problémy v EU vesele pokračují dál. Takže místo toho, že budeme hovořit na mezinárodní úrovni, úrovni, bychom měli hovořit spíše na úrovni EU a měli bychom se zaměřit na možný nový scénář, kde Lucembursko už nebude zvláštní případ, o kterém se nesmí mluvit. To by bylo skutečně osvěžující. Je velice složité, aby probíhal tento druh mezinárodních jednání. Nicméně z minulosti vidíme, že když začne docházet ke ztrátám miliard eur, což v podstatě už je ta situace, tak najednou jsou let, které země ochotny vyhazovat ze svého teritoria nadnárodní korporace a říkají jim, už u nás prostě nebudete dělat biznis. Viděli jsme to například v oblasti genetických zdrojů. Země jako Brazílie říkala, že nadnárodní podniky už nejsou vítány, pokud nebudou dodržovat pravidla. Takže postupně dospíváme do situace, kde se toto stává reálnou možností. Čína a Brazílie už implementují daňové systémy, které eh, jsou velmi ostře zaměřeny na národní, na nadnárodní podniky. Povede to k dvojímu zdanění. Nevím úplně, jestli Ehm, to vyřeší všechny problémy, protože transparentnost se zatím zaručit nedaří, ale Brazílie a Čína se snaží chránit svou ekonomiku ze všech sil. A takovýchto unilaterálních kroků uvidíme daleko více. Nebude to řešení, které by se komukoli líbilo, ale všem jasně řekne, včetně nadnárodních podniků, že není možné pokračovat v tom, co děláme a předstírat, že ty skandály nenastávají. Myslím si, že to bylo v kostce Eh, to byly v kostce mé odpovědi. Mohu vám ovšem potvrdit, že odhadované ztráty z rozvojových států, a může se to měřit různě, jsou vždy velmi vysoké, bez ohledu na to, jak je měříme. Eh, děkuji vám mnohokrát, eh, paní kolegyně. Myslím si, že váš projev zde bude naše poslance velmi zajímat. Chceme vypracovat pozitivní výsledek, ale Přitom budeme závislí na spolupráci od veškerých zúčastněných stran a od všech, kteří přispívali na sběru informací na formování veřejného názoru. A to trvá. Nicméně dochází k určitému pokroku. Zmínila jste finanční krizi. Předtím, než se na úrovni G20 rozhodlo na globální úrovni o určitých krocích, nebo před implementací Dodd-Frankova aktu v USA, eh, regulace v EU nemusí být ideální, ale je to alespoň pokrok. Bankovní tajemství. Tam jsme byli úspěšní po letech snah a podařilo se nám jak si pohnout samotnými základy principu bankovního tajemství. Podíváme-li se na jednotlivé nástroje, které máme k dispozici, tak eh, toto je něco, co se jaksi jasně ukazuje během našich misí do některých členských států, tedy že žádný tento stát si nemůže dovolit riskovat svou dobrou pověst přičemž veřejné mínění je velmi dobře informováno. A pokud se nějaké informace dostanou eh, na světlo denní, tak bez ohledu na velikost dané země, všichni mají jednu věc společnou a to nikdo nechce být tou pomyslnou černou ovcí. Samozřejmě může se stát, že ve finále všechny ovce budou černé, to ano. V systému, kde není možné rozlišit jednotlivé odstíny šedi, to tak skutečně může být. Nicméně v momentě, kdy už tu barvu té ovce vidíte, tak už je pozdě. Takže děkujeme, paní kolegyně. Děkujeme vám za váš příspěvek a jménem výboru bych vám rád poděkoval, že jste přišla. A teď už bez odkladu dávám slovo našemu poslednímu řečníkovi na tomto slyšení. Je to Antoine Deltour, bohužel poslední řečník eh, se stále, ne, stále nedorazil. Takže uděláme to jako předtím, pane Delfure, máte pět, nějakých pět minut na úvod a potom, pokud budete tak hodný, tak bychom si dovolili vám položit pár otázek, tedy europoslanci vám položí pár otázek. A samozřejmě víme, že právě váš příspěvek je pro tento výbor velice důležitý. Děkuji, pane předsedo. Já přečtu text, potrvá mi to asi 10 minut a předem se za to omlouvám. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Chtěl bych eh, poděkovat výboru TAX za pozvání. Nehodlám trávit příliš dlouho svým příspěvkem eh, k věci LuxLeaks, protože předpokládám, že eh, tu věc všichni znáte. Já jsem pracoval ve velké auditorské firmě v Lucembursku a, a odhalil jsem praxi daňových rozhodnutí, která byla zcela legitimní, co se týkalo právní jistoty, kterou poskytovala. Nicméně jednalo se o skandál protože to znamenalo v podstatě eh, agresivní daňové plánování na úrovni celého sektoru, provozované většinou nadnárodních korporací, což znamenalo ve finále, že se v podstatě neplatily daně, což je pro mě jako pro občana nepřijatelné. Nejenže společnosti využívají mezery v národní legislativě, ale několik členských států dokonce vyvíjí vlastní strategie prosazování takovéhoto daňového chování, čímž se v podstatě um, eroduje daňový základ jejich sousedských států. Takže nejde o daňová rozhodnutí jako taková, ale spíše o způsoby, jakým se e, z firmy vyhýbají daním. Rovněž mi dělá velké starosti to, jakým způsobem se zveřejňují tyto dokumenty, protože v instrukcích u nich se jasně hovoří o nebezpečí možných právních kroků, tedy u klientů mého bývalého zaměstnavatele, pakliže by se tyto dokumenty měly dostat do rukou konkurence a nebo dokonce zahraničních daňových zpráv. V roce 2010, těsně předtím, než jsem odešel ze své firmy, jsem se rozhodl skopírovat si několik set těchto e, daňových rozhodnutí a dal jsem je k dispozici jednomu novináři, abych nastartoval debatu. Myslím si, že má motivace, má velice blízko k tomu, proč Evropský parlament vytvořil tento výbor. Pakliže e, hodláte zkoumat techniky agresivního daňového plánování a daňové optimalizace, tak je to právě proto, že existuje pocit, že se jedná o něco nelegitimního. Samozřejmě může to být tak, že eh, existence výboru TAX v podstatě představuje uznání veřejného zájmu na tyto, o tyto dokumenty, eh, které jsem se snažil přivést na světlo denní. A svým způsobem to opodstatňuje rizika, která jsem já sám podstoupil. Mně hrozí pět let ve vězení a pokuta více než 1 milion euro. Lucembursko tvrdí, že spolupracuje na fiskální transparentnosti, ale to nebrání tomu, abych já byl obvinován. Whistleblowerství je zásadním předpokladem pro politickou akci. Je naprosto nepřijatelné, aby občané, kteří jednají ve veřejném zájmu, se pak sami stali terčem právních eh, procesů. Doufám, že výbor TAX tento fakt potvrdí. Je potřeba zavést ochranu pro whistleblowery. A to tím způsobem, jaký navrhuje Rada Evropy. Všem předpoklad proto je, že nebude docházet k zakotvování obchodního tajemství v evropském právu. Není možné psát směrnice takovým způsobem, jak se navrhují, protože to znamená nebezpečí pro whistleblowery a novináře a to by znamenalo vítězství těch, kteří si nepřejí veřejné blaho. Já vám sám mohu sdělit svou soukromou analýzu o daňových otázkách. Samozřejmě, že jsem připraven odpovědět na veškeré vaše dotazy. Já samozřejmě jsem zde pracoval pouze dva roky, čili nejsem nějaký úžasný expert, odborník. V podstatě jsou to moje názory, podobně jako ostatních občanů. A já samozřejmě chci těžit z této naší vlastní možné výměny. Rád bych řekl, jakým způsobem skutečně jsme se postavili, nebo jakým způsobem jsem se já postavil proti těmto nekalým praktikám. Dvě záležitosti. Nesmíme zapomínat na to, že se byla vyšetřovací komise, kde byly samozřejmě eh, vašeho parlamentu, kteří by měli možnost samozřejmě právě tento výbor pozvat různé hosty, mohli by samozřejmě poskytovat určité informace, ovšem víme, že někteří odmítli poskytnout ty informace. Já vím, že váš výbor skutečně chce, že má politickou vůli, že skutečně máte nesmírné ambice v tomto ohledu a já skutečně doufám, že ti, kteří jsou skeptičtější, takže skutečně se budou více zajímat právě na základě těchto konkrétních případů opravdu touto problematikou. No a samozřejmě, že vidíme, že e, naši občané, že jim vadí tato nespravedlnost této záležitosti, pokud jde o daňové záležitosti, pokud chceme, aby zde fungovala demokracie, sociální dohody, sociální podmínky a tak dále, tak samozřejmě chceme zároveň, aby Evropa byla atraktivní, aby byla hospodářsky mm, atraktivní, aby byla konkurenceschopná a tak dále. Samozřejmě, že celá desetiletí se snažíme o to, abychom byli konkurenceschopní. Ovšem vidíme, že v podstatě se nám nedaří tímto způsobem fungovat. A váš výbor, váš výbor za podpory veřejnosti, ostatních institucí by právě se mohl postavit takovým těm obrovským mocným podnikům, těmto zájmům, obchodním zájmům, tak aby jsme skutečně bojovali za transparentnost v oblasti daňové abychom skutečně měli, aby skutečně eh, jsme hm, se zde nezvýhodňovali pouze některé podniky. My samozřejmě víme, že v dnešní době máme omezené rozpočty, veřejné eh, rozpočty a právě proto instituce se musí skutečně snažit o spravedlnost této oblasti, pokud jde o daňovou, daňovou oblast. Hm, samozřejmě, že hm, my samozřejmě potřebujeme zde i politickou vůli, kuráž, odvahu, Malé podniky samozřejmě nemohou konkurovat obrovským podnikům v této oblasti. Dochází samozřejmě k propouštění, i když víme, že představují základ a určitou páteř zaměstnanosti v Evropě. Čili já bych vám položil otázku, změnil bych ty eh, role. Mm, jsem zneklidněn například Eh, zneklidněný eh, občan a já si myslím, jaká by měla být ta budoucí politika v této oblasti, aby jsme zde měli odpovědné politiky, kteří prostě budou schopni skutečně jednat. Je to na vás, na politici, politička, abyste regulovali tuto oblast, aby skutečně jste bojovali za společné blaho v této oblasti. Já skutečně doufám, že váš výbor bude schopen předložit ambiciozně a velice rychlé výsledky šetření, kterým se budete věnovat. Děkujeme, děkujeme, když jste trošku překročil čas, který jste měl k dispozici. Jestli dovolíte, velice stručná poznámka, poté to budou spoluzpravodajové a zástupci jednotlivých našich politických skupin. Ano, Náš výbor, víte, v podstatě toto není kompetence, která je na úrovni um, Evropského společenství. V podstatě to nejde zde o právní odpovědnost Evropského parlamentu. My jakožto Evropský parlament, pokud jde o kompetence, evropské kompetence, řekněme společná zemědělská politika, politika soudržnosti, ochrana spotřebitele, zde můžeme vytvořit vyšetřovací výbor, takový výbor, který by šetřil to problém. Mohli by zde být zastoupeni úředníci nebo politikové, zástupci evropských agentur, komise, dokonce členských států, tam, kde se aplikují evropské politiky. Ovšem daně, daně, to je prostě čistě v národní kompetenci. Čili já nemohu vytvořit takový výbor, já nemohu vytvořit takový prostě, já samozřejmě mohu pozvat mezi nás hosty, to samozřejmě já, já se mohu ne nechat pozvat, eh, mohu samozřejmě požádat, aby mezi nás někdo přišel a tak dále. Vy jste se zmínil o některých podnicích, zásupcích podniků, které jsme pozvali a kteří odmítli naše pozvání. Ano, je to pravda. No, tak ale v podstatě tím vlastně na sebe převzali určitou vinu. Ti, kteří mezi nás nepřišli, to znamená, že nemají odvahu mezi nás přijít a skutečně zde předložit svoje názory. A jestli dovolíte, abych využil vašeho příspěvku, je to veřejné slyšení, máme zde média. Všechny vlády všechny vlády, na které jsme se obrátili a řekli jsme, že bychom si přáli, aby jsme je mohli navštívit v rámci takové mise informační a obrátili se na ministry, kteří jsou odpovědní za zdadaně setkali se s, se zástupci výboru pro finance v národních parlamentech, abychom skutečně se setkali se zástupci z nevládních organizací, novinářů, whistleblowery, abychom se sešli i se zástupci Velké čtyřky. Všechny tyto země souhlasily, souhlasily, akceptovali to, dokonce i Švýcarsko země, která nyní součástí Evropské unie, na to přistoupila. I vlády, se kterými jsme v kontaktu, budeme o tom hovořit za chviličku, tak eh, rovněž eh, si myslím, že budou souhlasit. A dokonce i ty země, které na počátku byly trošku zdrženlivé, já doufám, že získáme pozitivní stanovisko a že i ty velké nadnárodní společnosti skutečně, pokud jde o jejich zastoupení, nebo teda mm, v zastoupení zemí, ve kterých provádějí své obchodní aktivity, aby zorganizovali takové dny otevřených dveří. Já skutečně chci, aby tito vedoucí představitelé těchto podniků skutečně provedli opravdu takové, nebo organizovali takové dny otevřených dveří, aby, pokud to budou akceptovat, aby přišli mezi nás, aby skutečně, samozřejmě, aby zde eh, například jsme měli i zástupce jejich konkurence, jiné národní eh, podniky. A samozřejmě, pokud nebudou souhlasit, tak v podstatě to jaksi znehodnotí jejich vůli vůbec eh, akceptovat a respektovat transparentnost této oblasti a spravedlnost této oblasti. Naše právní možnosti jsou slabé, ovšem naše prostředky politického charakteru jsou silné, pokud budeme pokračovat skutečně tímto způsobem a budeme využívat ty informace, které máme k dispozici, podobné těm, které se nám předložili. A samozřejmě nyní, jestli dovolíte, určitě má spoustu, spoustu otázek za naši stranu to budou zpravodajové, nejprve paní Fejera, poté zástupci politických skupin. Prosím. Děkuji, děkuji za to, že jste mezi námi, říká paní Fejera. Ráda bych poděkovala skutečně za všechno, co jste, co jste osobně udělal v této oblasti, protože tak, jak se o tom zmínil pan předseda, nejde o něco, co bychom mohli zde vůbec, na čem bychom mohli pracovat, pokud by nedošlo k LuxLeaks aféře. My samozřejmě víme, že ta fiskální eh, problematika se čím dál tím více zhoršovala, ovšem já bych vám právě proto chtěla velice poděkovat za to, že jste mezi námi a že jste odkryl to, co se zde tak v podstatě, o čem se nikdy nehovořilo, co bylo pod pokličkou. Několik otázek, ano, několik těch eh, tiskových informací vy jste řekl velice jasně, že nešlo o nějaký útok na tyto společnosti, šlo o vlastně útok na, mechan, na celý ten mechanismus. V podstatě vy jste chtěl, aby došlo k otevření všech těchto, aby došlo k zveřejnění všech těchto informací, těchto nepřehledných informací. Čili nyní samozřejmě my se snažíme nějakým způsobem tyto nástroje nebo tyto možnosti transferů a nelegálního způsobu daňových eh, úniků. Kde si myslíte, že bychom, na kterých oblastech bychom měli trvat, bychom měli skutečně být takový odhodlaní, abychom skutečně umožnili nebo umožnili změnu celé té stávající situace. A pokud jde o ochranu whistleblowerů, my jsme navštívili Lucembursko, my jsme se o vašem konkrétním případě, konkrétním případě zmínili. Bylo nám řečeno v tomto ohledu, že ten problém, kterému čelíte, že je to vlastně spojeno s, s, se s, s občanskoprávním režimem, protože v podstatě tam byla záležitost porušení určité konfidenciality, důvěrných informací, čili nejenom, že bychom měli chránit, ochránit eh, whistleblowery, ale v podstatě nějakým způsobem omezit platnost těch, těch eh, určitých pravidel či závazků, které vám svazují ruce. Čili jak to vidíte, to znamená nějak mm, pracovat na individuální úrovni s jednotlivými whistleblowery nebo vytvořit určitý globální systém. A další věc, která je propojená s určitou mou obavou, ten konflikt kompetencí například mezi PVC nebo jinými nadnárodními společnostmi v této oblasti, pokud jde o daňové úniky. To znamená, že oni nějakým způsobem tlačí na vlády, na komisi, na radu, na podniky, jsou zde určité tlaky. Děti protože my skutečně my vlastně nevíme, jakým způsobem bychom mohli zaj- nebo vidíte to vlastně rovněž jako problém, že v podstatě lidé mohou hrát na obě dvě strany. Na jedné straně spodníky a na druhé straně se budou snažit nějakým způsobem omezit tuto daňovou hospodářskou soutěž, čili taková ta hra na obě dvě strany. Vy jste neměl tak vlastně času v tom prvním vašem vystoupení, takže bych byla velice ráda, kdyby se to ještě rozvedl, protože nás to nesmírně zajímá. Děkujeme, Michal Tojber má slovo. Děkuji a já budu hovořit německy. Já bych vám, eh, pane Dalšovme, chtěl poděkovat za to, že jste mezi nás zavítal do výboru. Mm, také pro mě jako spolu zpravodaje je důležité, že jste mezi námi. Patříte k těm několika Eh, whistleblowerům, kteří jsou známi tím, že eh, umožnili plné odhalení. A to odhalení bylo v takovém rozsahu, že jsme si to v podstatě ani nedokázali představit, než to nastalo. Eh, můžete říci, jaký dojem jste měl jakožto pracovník poradenské firmy? Nás totiž zajímá tato otázka. Obracejí se firmy na jednotlivé členské země a žádají podle eh, příslušných eh, daňových pravidel, eh, jak by tam mělo být, a nebo jsou to členské země, které de facto tyto, tato pravidla používají, aby přitáhly ty firmy že jak to vlastně je. A další otázka, nevím, jestli z právních eh, důvodů to můžete říci. Z vašeho zcela subjektivního hlediska, jak eh, v rámci takovéto, to eh, podniku jste to vnímal, protože vy jste vlastně říkal, že to tady nešlo jenom o vašeho zaměstnavatele, ale také mnoho dalších. Čili existuje určitý tlak určitá pravidla, anebo ti zaměstnanci samostatně dospějí k těmto výsledkům, které potom eh, mohou vést ke značné úspoře na daních. A možná poslední otázka. Uvědomoval jste si, že pokud ty informace pustíte dál, že eh, tady může dojít k konfliktu s právem. Otázka také zní, že eh, jestli jste tedy zvažoval, že byste eh, aktivizoval státní orgány spíše, než eh, dávat informace novináři. A pokud jste o tomto postupu uvažoval, proč jste od toho nakonec ustoupil? protože eh, tady by mohly fungovat také orgány eh, činné v trestním řízení, že nám tedy bylo eh, opakováno, že ta možnost je informovat tady existuje a také nejeden whistleblower, se kterým jsme tady hovořili, řekl, že takto postupoval Eh, což ovšem nakonec mělo za následek nikoli vyšetřování příslušného podniku, ale spíše vyšetřování toho samotného whistleblowera. Čili myslíte si, že je třeba výrazně zlepšit eh, ochranu whistleblowerů? Děkuji. Luděk Niedermayer za EPP. Děkuji, pane předsedo. Především vám děkuji za to, že jste mezi nás zavítal. A možná, že víte, že jenom před pár dny eh, Amazon eh, se rozhodl, že zruší tady to své uspořádání v Lucemburku a že tady bude eh, platit daně v různých zemích, což je docela slušný úspěch a možná také výsledek velkého veřejného tlaku. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že více firm bude zřejmě nasledovat, anebo si myslíte, že takových bude velmi málo. A druhá věc. Za velmi důležitý eh, nástroj eh, pro zlepšení výběru dat je transparentnost. Mě by zajímalo, zda si jako bývalý auditor myslíte, zda eh, transparentnost má určité limity ve zlepšování výběru daní a dále když hovoříme o transparentnosti, hovoříme o obecném subjektu. Čili mě by zajímalo, jaký typ dokumentu stávající, vztahující se k administrativě nebo k daným dokumentům by měly být zveřejněny a které by měly být použity pouze za účelem zlepšení výběru daní. A možná ještě poslední otázka. Chtěl bych upozornit na to, že nejde o firmy, Eh, účetní nebo poradce, kdo eh, vlastně vyvolali eh, tento program. To bylo dáno tím, že daňová pravidla jsou strašlivě komplikovaná a je to v každé sem ještě navíc jinak. My jsme s několika experty říkali, že eh, asi eh, bavili se a možná, že by bylo úplně nejlepší eh, zcela zrušit zdaňování zisku firem a soustředit se pouze na daně z příjmu soukromých osob, tedy fyzických osob a na daně nepříjme, což je docela revoluční přístup. Děkuji, Loďku, za SAD Analýza Dots. Nejprve dovolte, abych vám poděkovala. Opravdu poděkovala srdečně, protože myslím si, že skutečně jste vystoupil nesmírně odvážně a že jste byl motivován v tomto vašem postupu skutečně ve veřejným zájmem, alespoň já, já jsem to takto pochopila, pro mě je to evidentní. A nyní, jestli dovolíte, tak to bude pro mě příjemnější anglicky. Eh, myslím, že je velice důležité, eh, abychom si uvědomili, eh, jaká je to osobní zátěž, tedy být takto statečný a samozřejmě může to mít také dopady na kariéru a tak dále. Tři otázky. Vy jste hovořil o návrhu e, směrnice o obchodním tajemství. By se zajímalo, zda můžete říci více k tomu, proč si myslíte, že to může zkomplikovat e, situaci whistleblowerům do budoucna. Za druhé, v současné době existují opatření na eh, stíhání zneužívání trhu, to jsou prvky úrovně dvě, a sice tady se hovoří o eh, ochranu whistlebloweru, pokud se týče insider trading. Eh, my máme tady našeho socialistického zpravodaje proto a tady vnímáme, že odpor vidíme tedy odpor členských zemí, protože příslušná opatření jsou možná, je možné i zavedení, eh, samozřejmě za určitý okolností v každé země, ale mě by zajímalo, jestli si myslíte, že mechanismus existuje, mohl by existovat, nebo jak byste to dala udělat, aby taková ta ochrana eh, byla mm, prosazena na evropské úrovni. A možná Eh, poslední věc, eh, hodně se tady hovoří o etickém kodexu pro daňové poradce. Eh, ty velké, čtyři velké firmy nám tvrdí, že etické kodexy existují a tudíž není třeba v této oblasti nic dělat. Nicméně váš případ ukazuje, že určitá revize by tady byla vhodná. Takže můžete nám k tomu něco říct co tedy by mohlo být v tomto směru eh, učiněno. Pokud se týče eh, Evropské unie a celého toho klimatu v EU, tak eh, také podle vás je to tak, že de facto Evropané žádají tak tak legální a to tedy bylo uznáno v té firmě. Eh, čili eh, je to skutečně otázka etiky. nyní tato poslední otázka. V podstatě ta již zazněla, když jsme zde měli zástupce Velké čtyřky a kteří nám vlastně vůbec neodpověděli. Takže bychom samozřejmě byli velice rádi, kdybyste nám mohl poskytnout nějaké odpovědi k tomuto dotazu. Fabio De Masi za GUE, prosím. Eh, Děkuji. Já mám dobrý vztah eh, s panem přece jdou, ale přesto ho musím odporovat v jednom bodě. Eh, kdyby tady, eh, myslím, že tady je možnost vytvořit tento vys, vyšetřovací výbor, protože my víme, že právo EU e se prostě dost často porušuje to, přiznávají taky členské země a ani komise možná nejednala a měla jednat. Za druhé bylo zde poukázáno na to, že eh, ti, kteří eh, nepřijdou mezi nás, se tedy přiznávají k vině, tak mě zajímá, jestli mezi nás zavítá pan Juncker. Eh, dále mám tady Eh, další otázku. Tady eh, pan Juncker, který si eh, popí kafíčko na Šumanu, se nevyjadřuje, co vy jste obžalován. Mě by zajímalo, v rámci směrnice na ochranu obchodního tajemství, jak vidíte možnost podniků sami si definovat, co to je to obchodní tajemství? Protože to tím můžou hledat co zkomplikovat a de facto zmenšovat ochranu whistleblowerů. Jak vidíte to, eh, že se eh, komise tváří jako ponský pilát, myje si ruce a tvrdí, že nemůže udělat nic dalšího pro ochranu whistleblowerů. Za druhé mě zajímalo, jestli byste podpořil při hlasování o akcionářské směrnici eh, aby eh, ten reporting po jednotlivých zemích byl zveřejňován. My eh, jsme to uvítali v určitém, tedy v eh, příslušném výboru, nicméně na, zá, na přání některých politických skupin se to opět zrušilo zde v tomto parlamentu. Děkuji vám. Merci Fabio, nous aurons l'occasion de... Děkuji Fabio, a my budeme mít příležitost se ještě vrátit k různým záležitostem toho právního charakteru. To ještě budeme mít. Samozřejmě možnost. Moj Skotka to zastupuje zelené. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji. A Eh, skutečně eh, při vší úctě bych se tady eh, vrátil k jednomu bodu. Pravomoci, které my tady máme, jsou spíše politické než právní, ale náš politický vliv závisí na tom, kdo mezi nás přijde, kdo tady svědčí. A Jinak my velice často jsme zažíváme pohrdání. Já si myslím, že my jako výbor eh, musíme mít eh, silnější pravomoci, mít dokonce určité eh, právní, právní kompetence, tak abychom tedy ty, kteří potřebujeme vysechnout, mohli předvolat. Jinak si ještě toto. Já bych eh, především chtěla říct, že, že jsem eh, vděčná a solidarizuji se s vaší eh, odvahou. Samozřejmě my víme, že bez různé byrokracie by se to dlouho nestalo a Eh, já si myslím, že je důležité, abychom se skutečně soustředovali na to, co jste vykonali jako whistleblower. A možná bych měla i několik osobních otázek, pokud by vám to nevadilo. Eh, vy jste ušel velký úzcesty od auditora až eh, po někoho, kdo tedy se postavil do služby veřejného blaha a nyní je za to trestán. Možná byste mohl vysvětlit, jak to člověk vnímá, když se dostane do této situace protože eh, mnoho lidí se dostává k informacím o tom, co se kde děje špatně, ale málo kdo si troufne o tom hovořit eh, veřejně. A druhá věc, techničtější. Eh, zelení navrhali, abychom měli určitý portál, který by fungoval whistleblowerům, kde by mohli tedy eh, dát své informace eh, ve veřejném zájmu a byli přitom chráněni. Právní servis Evropského parlamentu eh, řekl, že je to problematické, mm, a možná, že by šli spíše na formu e-mailu s určitým disclaimerem. Takže Eh, že by to bylo tak, že eh, my bychom zveřejňovali ty informace, které dostaneme od whistleblowerů. No, eh, já jsem se tady zabývala tady některými technickými body, ale mohli, mohli byste říct něco, jak je možné prakticky nebo emocionálně Vyslobra podpořit možná nějakou garanci zaměstnání nebo prostě něco, co by ho mohli nabídnout a pomohlo by. Děkuji pan Marko Vali za FTT. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, rád vš- jménem všech čestných eh, Italů poděkoval eh, za to, co jste tady vykonal. Totiž u všech těch problémů, které tady máme na mezinárodní úrovni, je problém mlžení ze strany Koncernu, eh, jeden z největších. Tím tedy konkurence ztrácí na důvěryhodnosti a my konstatujeme, že to má také negativní dopad na veřejné mínění. Nicméně Předseda komise, jaký je Jean-Claude Juncker, by tady k tomu měl promluvit a ono zatím to vypadá, že on se příliš nehne do toho, aby prováděl určité potřebné změny v institucích. Čili ta stará politika si zasloužila určitou nedůvěru veřejnosti a vznikají nová hnutí, nové proudy v politice, které, která mohou vést eh, také k, k extremismu, jako třeba pravicovým extremistům. No, ale eh, jak vy vnímáte Jean-Claude Junckera jako předsedu komise, eh, který žádá od eh, řeku škrty a na druhé straně ovšem se účastnil budování takového toho eh, systému daňové mlhy ve velmi malé a velmi bohaté zemi, kde došlo k takovým nějakým dohodám no, v systému mezi bankami a firmami a politikou a podniky toho využívají k neplacení daní. My každopádně ve vašem boji jsme na vaší straně a e, podporujeme vás. Milí kolegové, děkujeme a nyní poprosíme o odpovědi. Prosím. Já nevím, kolik mám času, pane předsedo, protože těch otázek zaznělo opravdu hodně podobně jako paní Redingová, řekněme kolem deseti minutek um, se jí to povedlo, takže prosím, já samozřejmě se o to pokusím do maximální možné míry. Čili já se budu snažit, samozřejmě nějaká syntéze bude trošku obtížná, vezmu to po pořadě. Ano, samozřejmě, že ty praktiky, které jsem zveřejnil. Je to systematická záležitost. Snažil jsem se samozřejmě to zúraznit, Snažil jsem se samozřejmě, nechtěl jsem nějak pouze pranýřovat nějaký konkrétní stát nebo podnik, tak jak to poté udělala média. Rozhodně mi o to nešlo a jaká řešení by se mohla být vůči těmto systémovým problémům? To je spíše možná politická doména. Jistě určité možnosti na stole máme. Já jsem nedávno právě o tom hovořil, že v tomto kontextu to, tento, tento problém daňové hospodářské soutěže. Samozřejmě zde existuje harmonizace daňová, to je jeden z možných řešení, jedno z možných řešení nebo jednotné zdaňování a tak dále, určitý konsolidovaný základ na základě určitých konkrétních aktivit na evropské úrovni, možná světové úrovni. To by možná bylo určité řešení, které by ukončilo v tomto v této oblasti zneužívání technických nedostatků a tak dále. Promiňte, vy jste odborník samozřejmě. Čili řešení, bylo by takové technické řešení možné? Jaké technické řešení? samozřejmě politické volby, politické rozhodnutí uděláme nebo neuděláme. Ovšem technicky, promiňte, pane předsedo, nejsem odborník v této oblasti. Čili ano, pokud já jsem tam pracoval pouze dva roky jako auditor. Jistě jsou zde mnohem kompetentnější osoby, jsem opravdu je mi nesmírně, jsem, nesm, jsem smutný, že pan kolega zde není. Já prostě nemohu, nemohu jít ještě dál, nemohu samozřejmě jít nad z mých kompetencí v tomto ohledu. Některé informace prostě nemám k dispozici. Pokud jde o ochranu whistleblowerů, abychom měli omezit například takové ty doložky konfidenciality v pracovních smlouvách, možná je tam určitá marže, ano, je možná zde určitá možnost, protože jsou zde samozřejmě určité doložky, které se týkají důvěrných informací, transparentnost, úpln totálně transparentnost, a je tako, možné něco takové. Ne, samozřejmě, že já nejsem pro, protože samozřejmě chci, aby tam byly všechny informace, které se týkají mě, aby byly někde na internetu, protože jsou tam samozřejmě záležitosti, které se týkají obchodního tajemství, hospodářství a tak dále. Já samozřejmě, já už jsem o tom několikrát hovořil. Ale samozřejmě, že jsem nesmírně, nesmírně potěšen vaším zájmem a tak dále v této oblasti. Ovšem jistě jsou zde určité informace důvěrného charakteru, na to nechci mi zapínat, čili úplná transparentnost, nevím, pokud jde o ochranu, ochranu whistleblowerů, pokud jde o ta omezení v oblasti pracovních smlouvy, to nevím, zda by to byla ta správná cesta, ale možná skutečně nějaká ochrana těchto lidí, protože mě například teď stíhají v trestním řízení. Řekněme nějaké výjimky, že by se mohly zavést ve francouzském kontextu, mohli bychom vytvořit něco takového na evropské úrovni, řekněme nějaký úřad, který by anonymním způsobem mohl reagovat na takové informace whistleblowerů, mohlo by rozdělit ty informace, ty, které jsou samozřejmě v zájmu veřejném, nejsou ve veřejném zájmu, dále zvolit ten správný orgán, na který se obrátit a tak dále. Víte, já skutečně osobně já nevím. Na základě informací, které mám k dispozici, to, co jsem, to, na co jsem poukázala, to údajně není ilegální ty praktiky. Ovšem, díky vaší práci skutečně, ano, například spontánní, automatická výměna informací a tak dále, nebo například četření Evropské komise u některých daňových um, záležitostí, čili ano, to je další záležitost, zákonnost, nezákonnost, čili co teda o čem můžeme informovat. Nemáme zde ten protišek, ano, čili ta ochrana whistleblowerů, Rada Evropy například a podobně. Možná právě taková ta širší definice toho, co to znamená whistleblower, aby to skutečně byla osoba, která poskytuje informace, které jsou důležité ve veřejném zájmu. To by bylo důležité, protože v podstatě v současné době opravdu jsou to jenom určité konkrétní, velice omezené případy a netýká se to těchto informací, které jsou ve veřejném zájmu. Čili asi by se měla rozšířit tato definice vůbec toho, co to znamená whistleblower nebo ten, který poskytuje tyto informace, co všechno by to mělo v sobě zahrnovat. Padlo zde tolik, tolik dotazů, pane předsedo, že já skutečně si nemyslím, že budu schopen v deseti minutách na to reagovat zda by podniky měly kontaktovat členské státy nebo spíše členské státy nebo nějaký prostředníci, kteří by měli dělat marketing v tomto ohledu. Rozhodně nejsem odborník v tomto ohledu, nemohu to nějak komentovat. Možná jsou zde určité zájmy finanční na straně některých členských států, pokud jde o daně a tak dále. Já prostě na to nemohu eh, nějak účinně odpovědět. Jsou zde různé auditní orgány, které rovněž se zapojily do eh, z těch do LuxLeaks, eh, do této aféry, poukazají na to, že šlo o, o systémové kroky, systémové nekalé praktiky. Já, skutečně to, pokud jde o tyto praktiky těchto auditních eh, firem. Já samozřejmě zde nemohu zacházet do nějaké podobnosti, protože mnoho věcí je nyní v šetření, ve vyšetřování. Někteří, ovšem, psáno, jsou zde lidé, kteří rovněž, eh, bylo mi řečeno, ano, skutečně, že existují určité osoby, které fungují na obě dvě strany, hrají to na obě dvě strany. Čili na jedné straně poskytují určité informace politikům, pokud jde o daňová pravidla, na druhé straně zase podnikům, jak se jim vyhýbat a tak dále. Já skutečně osobně nemohu to komentovat, protože prostě nejsem odborník v této oblasti. A pokud jde o etický kodex nebo určitý kodex osvědčené praxe, zda bychom měli jít ještě dál v tomto ohledu. Já jsem realista. Etika, etický kodex nemůže nemůžete prostě někoho žádat, aby určitá společnost, prostě nějaký podnik postupoval vždyckým způsobem asi, mm, protože prostě každý podnik chce mít hlavně zisky. No a pokud je o ten etický přístup, tak to asi politikové by měli přijít s určitými limity, s určitými omezeními, určitými hranicemi. Samozřejmě etický kodex by mohl poukázat na určitou nekoherentnost této oblasti mezi jednotlivými hráči. Ovšem asi nemůžete nějakým způsobem takovým kodexem zabránit úplně těmto problematickým praktikám. Jestli dovolíte, říká pan předseda. Zástupci například, my jsme zde měli velké čtyřky a tak dále. Že v podstatě všechny tyto společnosti mají své vlastní etické kodexy a můžeme si položit takový dotaz. Právě pro to mnoho lidí položilo tuto otázku, zda takový etický kodex, který by byl teda společný pro celou tuto profesi, řekněme, zda by něco takového mohlo být účinné, by tvrdíte, že z vašeho osobního hlediska to není úplně ten nejlepší přístup nebo nejefektivnější, ale například ve vašem podniku, v tom konkrétním vašem podniku, zda etický kodex skutečně byl takovým referenčním bodem nebo referenční záležitosti, která byla známá mezi pracovníky, mezi aktéry, za to bylo něco, o čem se vědělo. Já samozřejmě pouze na základě mých vlastních zkušeností v rámci toho mého konkrétního kontextu musím být velice stručně omezený. Hmm, pokud jde o etický kodex, pokud není závazný, upřímně řečeno, pokud to není něco vymahatelné, tak samozřejmě jde o určitou komunikaci, můžete někde něco sdělit, informovat o tom, ovšem pokud to není závazný kód, pokud to, tak to prostě nikoho nedonutíte, aby postupoval etickým způsobem, pokud to není závazný kodex. A poté tam ještě Jeden poslanec zdůraznil, zdůraznili jste to, že jsem asi měl odvahu a proč mnoho lidí nepostupuje tímto způsobem. Pravděpodobně i v důsledku toho, čemu čelím v současné době, těm následkům. Asi právě proto bychom potřebovali ochranu těchto osob, protože miliony lidí ve svém každodenním profesionálním životě se potýká s něčím podobným, vidí něco, co podle mé, po jejich názoru není úplně morálně, není úplně v, pořádku a pokud byste měli někoho, na koho se můžete obrátit, aniž byste utrpěli důsledky, kterým například čelím já v současné době, tak by to mohlo nakopnout veřejnou rozpravu, protože samozřejmě veřejná rozprava, názory v této oblasti na straně, nebo informace, které poskytují novináři, nebo které poté by poskytovaly jednotlivé úřady, které jsou kompetentní v této oblasti. Možná právě tímto směrem by to mohlo podpořit, motivovat celou záležitost. A dále, pokud je o obchodní tajemství, o směrnici, která by pokrývala obchodní tajemství. Já zatím ještě neznám úplně všechny ty podrobnosti. Já samozřejmě jsem zde v Evropském parlamentu, já nevím, jak daleko ta rozprava již pokročila. Já jsem byl obviněn právě z porušení obchodního tajemství. To vám mohu říct rovnou. Lucemburské právo má takovou klauzuli, čili pokud to existuje v evropském právu, tak by to asi bylo v každém evropském státě pokud teda můžete být obviněni z takového porušení obchodního tajemství, no tak to je právě to, co vás omezí, toho potenciálního whistleblowera nebo novináře a tak dále. Samozřejmě můžete prostě, ano, asi předpokládat určité limity, nebo ovšem tato směrnice by v podstatě šla proti možným aktivitám novinářů, pokud vím, já samozřejmě neznám podrobnosti ale údajně, ano, jsou zde určitá pravidla, která se týkají duševního vlastnictví a tak dále, například kyberterorismus a tak dále. Nevím, nevím, zda to změní jak celou tu situaci, protože v podstatě vlastně porušení obchodního tajemství, tajemství to je právě ta hrozba, která eh, je ten damoklův meč, který nade mnou je. Samozřejmě, že veřejnost by chtěla znát tyto informace, ano, které se týkají ekonomické záležitosti. Ovšem zároveň je to propojeno s obchodním tajemstvím, čili je to skutečně začarovaný kruh. Ano, a nyní moje soukromá situace, osobní situace. Ano, jak víte, tak jsem trestně stíhán v současné době ne, nebudu zde úplně zacházet do podrobností samozřejmě a o tom všem, co to pro mě znamená. Samozřejmě že podpora na politické úrovni je pro mě rovněž nesmírně důležitá. Je to pro mě už jenom to, že jste mě pozvali. Je určitý politický symbol, je to symbolické gesto, které mi pomáhá. A samozřejmě Mm, justice by měla být nezávislá, tam samozřejmě nemůžeme zasahovat, ovšem neustále by se asi mělo poukazovat na důležitost právě kroků, které jsem udělal já, takových podobných kroků. Já nevím, zda jsem odpověděl na všechny otázky. Ještě paní Eva Žoli chtěla položit otázku, říká pan předseda. Já, jestli dovolíte, bych samozřejmě panu Antoánu Delturovi ráda poděkovala za to, co udělal a podstatě skutečně jste poukázali na to velice jasně, jak komise se vzdala tohoto boje, i přesto, že jsme zde měli tuto obrovskou ekonomickou krizi a v podstatě se potřebuje LuxLeaks aféru a vás, pane Antoine Delture, aby jsme vytvořili ten náš výbor, abychom skutečně mohli položit dotazy a mohli se zeptat, proč komise pana Barosa nereagovala a proč nereagovala mnohem dříve na tuto aféru a přičemž měla nástroje, které mohla použít. Čili já bych chtěla říct si velice otevřeně a opravdu upřímně, že jste nesmírně, nesmírně důležitý i pro, i pro justici v Německu a v jiných zemích. Děkujeme. Ještě pan Tojber by chtěl vystoupit. Rád bych poděkovala panu Deltovi a jenom bych vás chtěl požádat, pane předsedo, pokud pan Deltu potřebuje více času, na, aby nám vysvětlil některé věci, myslím, že ten čas bychom si měli najít. A e, také po zasedání, e, pokud tedy máte něco, co byste si nám chtěli ještě probrat, tak jsme rádi, budeme mít zájem. Já jsem chtěl říci, že já bych také podpořil Jestliže tedy máme určitou eh, pružnost dneska, tak eh, proč ji nevyužít pro pana Deltu? A pokud se týče toho, co právě řekl, chtěl bych mu říci, eh, že pokud se týče pravidel k obchodnímu tajemství, tak také eh, je tady úsilí eh, definovat, rozšířit tedy eh, ten, to obchodní tajemství, což by mohla znamenat určitě nebezpečí. Čili pokud je o ochranu whistleblowerů, rádi bychom vás ujistili o tom, vážený pane Deltureny, no pokud je o váš osobní případ, ale v podstatě pro všechny ti, kteří by chtěli postupovat podobným způsobem jako vy, chtěli bychom ale hovořit o tom, že Evropský parlament již hlasoval o té zásadě. To znamená, chceme požádat Evropskou komisi, aby skutečně přišla s návrhem, pokud je o ochranu whistlebloweru. Naši zpravodajové se budou snažit ještě samozřejmě my teda parlament jsme se již jasně vyjádřili a naši zpravodajové ve své zprávě by poté chtěli přijít s konkrétnějšími, podrobnějšími informacemi, které se týkají této žádosti. A je jasné, že ve Evropském parlamentu skutečně je zde podpora pro tento krok a samozřejmě vy a podobně i ostatní, kteří již mezi nás přišli do našeho výboru, tak se již v tomto ohledu vyjádřili. Paní Ana Gomeš má slovo. Děkuji, děkuji a já bych vás velice ráda podpořila, podpořila jakožto poslankyně Evropského parlamentu, já vás považuji za nesmírně důležitého člověka v celé této aféře. Vy jste v podstatě jasně odhalil to, že došlo k určitým dohodám v oblasti daňových rozhodnutí. Vy jste to jasně prokázal. Ovšem my máme a měli jsme v této oblasti, samozřejmě jsme viděli, že došlo k určitým, samozřejmě fiskálním, například kazus by kazus, různé výhody poskytované podnikům ze strany různých vlád a tak dále. Jak je to relevantní, pokud jde o tak fungování společnosti, například ve, kterých, ve které jste fungoval vy. To znamená ten vztah, určitý vztah mezi touto konkrétní společností a například vládou na úrovni nějakou mm, evropskou vládou například takové dohody. Syslíks to byla další Eh, Schonstein, Lagarde, tyto seznamy, různé jiné aféry. A v podstatě většina vlád v tomto ohledu zatím vůbec nic neudělala. <clears throat> Právě proto bych se ráda zeptala, jak je váš názor například ta amnestie fiskální v tomto ohledu. Zda si myslíte, že to je jeden z možných prostředků, který umožňuje velké čtyřce a jiným podnikům jak si legalizovat, legalizovat to, co je v podstatě vlastně zisk um, a um, jakým způsobem vlastně tyto společnosti velké, velká čtyřka v podstatě tlačí na vlády v rámci této amnestie takzvané v roce 2005. Jsme viděli takový příklad, ale no, v roce 2010, 2012 u trojky například vyjednávat. Ano, to bylo výborné, vlastně tím se vyčistilo, očistili ty zisky a tak dále, různé banky a různé jiné záležitosti. Freeport. Freeport, Luxemburg je v podstatě podobně jako Švýcarsko, právě takovým Freeportem, Singapur bylo mi řečeno, že čím dál tím více v této oblasti, protože zde máme jiná omezení v tomto ohledu, a, že vlastně využívají takový ten free port, aby ty to znamená, abys tam například několik let eh, jak si eh, ty svoje aktiva uchovali, neplatili daně, čili do jaké míry eh, o tom máte povědomí a máte nějaké informace v tomto ohledu. A úplně poslední vystoupí paní Permanš Bereš velice rychle. Ano. Děkuji, děkuji velice rychle. Já samozřejmě začnu tím, že bych vám ráda poděkovala všichni. Všichni vám děkovali. Já si myslím, že to je opravdu oprávněné, legitimní, protože vaše osobní odvaha je něco, co skutečně opravdu vlastně pomohlo odhalit tuto neuvěřitelnou aféru. Je to vlastně něco, co pomohlo kolektivnímu našemu úsilí a proto upřímně děkujeme. A vy v podstatě jste opravdu takové slepé ulice vlastně na jedné straně v podstatě vlastně tím, že se zneužili vaše dokumenty, vlastně jste se dostali do určité pasti. Ale v podstatě vlastně na konci dne to mělo určité pozitivní dopady, čili je to opravdu je to nesmírně obtížné, komplikované. Vy jste hovořil o tom, že bychom možná mohli vytvořit určitou strukturu, která byla určitým filtrem, určitým sítem, co to skutečný, eh, důle, skutečnou důležitou informací, která by měla být zveřejněna, mělo by se o tom hovořit a tak dále. Je to ve veřejném zájmu, ovšem to je velice problematické. To je právě ten argument, Evropská komise právě toto využívá, zneužívá, když nech chce například postupovat transparentně, nechce zveřejnit určité informace. Právě toto zneužívá. Samozřejmě, že my si musíme, musíme to všechno zvážit, podívat se na to, jaká by tato struktura mohla být, jak by to mohlo fungovat. Je to ovšem problematické. Uh, Tady nejde pouze o obchodní tajemství v podnicích. Samozřejmě se tvrdí, něco by mělo zůstat utajeno, je to důvěrná informace a tak dále. Čili je to vlastně na hraně. Je to na hraně všechno. Mezi tím, co by mělo za každé okolnosti zůstat utajeno v rámci daného podniku, jakým způsobem by teda mohlo dále pokračovat ve své jeho aktivitách a dále, pokud jde o ty veřejné informace. A právě tyto daňové eh, záležitosti, daňová rozumí, to je další problematika. Můj kolega po, zde po mé levici o tom právě hovořil je prostě, ano, řekněme, pokud dojde k nějakému vyšetřování, zjišťování toho, jakým způsobem teda legislativa je uplatňována a tak dále. Ovšem zde samozřejmě nemůžeme nic říct, si to samozřejmě vidíme. Ovšem je zde určitá záležitost, a, kterou musíme řešit a my, jakožto zákonodárci, v podstatě se snažíme na to poukázat, ovšem to je nesmírně problematické. Pokud my chceme skutečně říci Evropské komisi, co by měla udělat do budoucna, tak bychom měli postupovat velice jasně, velice otevřeně. To znamená, že skutečně v této oblasti je to další etapa. Ano, my jsme hovořili o podvodech, o daňových únicích a nyní je to určitá opt optimalizace, čili jakým způsobem bychom kodifikovali tuto záležitost. To znamená, protože nechceme, aby to šlo proti obecnému zájmu. Možná moje otázka je příliš, zachází příliš daleko. Možná bychom na to měli reagovat spíše my a ne vy. Ovšem, pokud budete mít možnost se nějakým způsobem na to být, ano, vy jste samozřejmě hovoří, že nejste samozřejmě úplně odborníkem v této oblasti, ovšem máte ohromné znalosti v této problematice a myslím si, že by nám, jakožto zákonodárcům, to nesmírně pomohlo. Takže nyní poprosíme pana Deltura, aby reagoval na všechny tyto komentáře a dotazy. Prosím. Euh, tady padlo několik otázek, asi na které bych nemohl odpovědět. Prostě eh, poněvadž nemám eh, dostatečné zkušenosti, pokud jde o eh, tu daňovou amnestii, takže na to asi já nejsem schopen odpovědět. Potom ale tady jsou další strategie, kde eh, existuje hodně různých daňových eh, údajů, eh, které nám ukazují, že de facto se nezdaňuje, nezdaňují některé firmy. A mm, takže samozřejmě tax rulings, ty, ta daňová finanční rozhodnutí, to je vítáno, protože to má věci osvětlit a právě tady jde o to, abychom eh, si popsali veškeré ty techniky, které se používají. A tady je třeba jednat. A dovolte, abych se trochu vrátil teď eh, k problematice, eh, velice ožehavé problematice složitosti všech těch různých montáží, režimů a myslím si, že skutečně o to tady jde v tom problému, protože mně se zdá, že to je právě strategie, aby to bylo složité, komplikované, neprůhledné a netransparentní a tudíž neefektivní a eh, možná, že v tom je ta politická vůle. To je zásadní pro mě, podle mě, protože eh, tím v podstatě hm, to nelze ani podrobit nějaké demokratické debatě, tato témata. A je to tedy eh, Eh, potom na politicích, tedy aby se snažili eh, nalézat řešení, neříkám zjednodušená, ale eh, taková, která budou respektovat zájmy různých osob, subjektů. A pokud jde o obchodní tajemství, tak je potřeba pochopit skutečně, jaké jsou důvody, kdo na to má zájem a tady je třeba, abychom si udělali jasno, eh, jaké zájmy chcete hájet vy. Je to tedy obecný zájem Evropské unie, anebo je to zájem obchodníků? Samozřejmě nutně tam nemusí být vždycky rozpor mezi těmito dvěmi zájmy. A teď, eh, abych se vrátil k otázce, kde jsem zapomněl, eh, nedávné oznámení Amazonu, já nevím, jak komentovat ten konkrétní případ, ale spíše asi Eh, se vyjádřit k chování některých nadnárodních společností, eh, na, který se, na které se útočí z toho titulu, že eh, mají tu agresivní optimalizaci daní. A zde, ale oni se hájí tím, no ale my jsme přece zaplatili tolik a tolik na daních. A vlastně my tady vystupujeme Oni říkají, my jsme, vidíte, jak jsme velkorysí, my platíme daně tam či onde. A e, oni e, předstírají, jako kdyby byli, že to je z, jaksi díky jejich velkorysosti a, e, a přitom respektují zákony, v tom je problém. Eh, protože často, eh, jak si, když se aplikují zákony, tak eh, i tak je možné unikat daním a když je potom někdo zaplatí, tak to prezentuje jako velkorysost. Já mm, lituji toho, že i ty podniky, na které se takto ukázal prstem, tak de facto respektují předpisy, aplikují je. Euh, a potom, teď tedy jak eh, kodifikovat eh, eh, nebo spíše tu optimalizaci daňovou, optimalizaci agresivitu daňovou a jak proti tomu tedy bojovat těmi předpisy, to je velice těžké. Třeba se podívat na efektivní daně na efektivní sazby. Tady jsme měli ten jasný příklad, třeba příklad Řecka, kde je jasné, že dochází k jasnému zneužívání a, a asi mm, ten signál toho je, že v podstatě e, mm, zcela ze státního rozpočtu zmizely příjmy inkasované zdaní Eh, z příjmu eh, mm, společností. To je příklad, který dal právě před chvílí Michal Tojder. Ten porovnal, co velký podnik zaplatil nebo eh, měl za zisky v Německu a zaplatil jako DPH v té zemi, kde má daňový domicil. Mm, mm, pan Deltur, ještě chcete něco říct? já vám v tom samozřejmě nemohu bránit. S tím, že každopádně budeme v kontaktu, bych to tak řekl, a to platí i pro ostatní osoby, paní Riding a další eh, osoby, které přišly sem před náš výbor. A mm, samozřejmě i zpravodajové s vámi budou v kontaktu. My jsme vytvořili eh, eh, webovskou stránku abychom mohli si vyměňovat eh, informace, tedy se všemi, kteří chtějí klást otázky nebo něco sdělit, tedy či potenciální whistlebloweri za eh, dost komplikovaných právních podmínek, proto zde jsme slyšeli různé otázky, jak byste eh, plánovali tedy, jak to udělat, aby bylo možné v konkrétních případech chránit whistleblowery. Hm, protože rozdíl mezi poslanci a novináři je, že my nemáme tu výsadu eh, eh, utajnit naše zdroje. To znamená, jinými slovy, pokud někdo nám něco sdělí písemně třeba, nebo přes tu webovskou stránku něco nahlásí, že se něco dozvěděl o, ně, něco do, o některých praktikách podobných jako ty, které jste nahlásil vy, tak my nemůžeme garantovat, že to, to se potom nepoužije nějakým soudním orgánem v kauze třeba proti tomu, kdo to nahlásil. Takže samozřejmě my musíme prověřovat autentičnost E, těch podkladů, které případně dostaneme. My jsme také teď dostali určité podklady, které prověřujeme již a samozřejmě autentičnost i e, těch událostí. To také budeme prověřovat. A to, co vy navrhujete, samozřejmě to si zaslouží určitou úvahu, to znamená, neměli bychom mít v Evropské unii nějaký orgán, který by to dělal permanentně. My to budeme dělat, dokud bude existovat náš výbor, ale ten někdy skončí. Takže zjišťujeme, že v některých oblastech, stejně jako i v jiných třeba, to, co eh, jak si bylo možné učinit jak si v takovém víru různých emocí, jako jsou ty kauzy, které, kterou jste spustil vy třeba, nebo i pokud jde o tu činnost, kterou provádí náš výbor, včetně tedy legislativní činnosti, protože asi dostaneme na stůl návrh Evropské komise i eh, třeba hm, v případě tedy mezinárodních smluv, které doufejme budou přijaty na základě OECD, takže my, náš úkol je zajistit, že vše se bude aplikovat a že Eh, se, že po tom určitém zlepšení se to nevrátí k těm starým praktikám. Vy jste na začátku odpoledne eh, jsme hovořili eh, s Mario Montym a on, Mario Monti, tedy v podstatě byl u zrodu první politické iniciativy, která se snažila korigovat to, co jsme znali 20 let a v první fázi došlo ke zlepšení, ale 20 let poté jsme dospěli k výsledku, který je úplně opačný, než byl ten kýžený politický cíl, který jsme si stanovili před 20 lety. A pokud tentokrát, doufejme, se nám podaří přesvědčit veškeré vlády v Evropské unii, jednomyslně, že je třeba, abychom měli mezinárodní smlouvu na evropské úrovni, abychom napravili tyto praktiky, abychom eh, se dostali do daňové situace, která bude transparentní, spravedlivá a tak dále, tak je třeba dbát na to, abychom i přijali eh, určité předpisy, které ale se nebudou aplikovat pouze v některých zemích po určitou dobu, ale budou se aplikovat všude stejně, stejně, stejně dlouhou dobu. Takže ještě jednou děkuji, že jste přišel a děkuji za to, co jste řekl. Vy jste vlastně zahájil eh, nový typ eh, jaksi občanství nebo občanské povinnosti tím, že jste se rozhodl, že tedy porušíte něco a ponesete důsledky toho a zároveň vy jste tím rozpoutal diskuzi a teď je to na nás, abychom tedy dělali práci poslanců tak, jak máme a abychom sloužili obecnému zájmu. Děkuji. Milí kolegové, takže teď eh, se můžeme vrátit k bodu 2 našeho programu a bod různé, pokud souhlasíte, což jsou oznámení předsedy. A já mám oznámení, která se týkají rozhodnutí koordinátorů. E, a e, také se to týká konkrétně e, naší příští schůze. Co je důležité, je, když vzhledem k tomu, jak se vyvíjí naše činnost, činnost a po dohodě s výborem hospodářským, tedy ekonom, a s analýzou a e, e, kolegou Niedermayerem, tedy se zpravodají výboru Ekon, tak jsme skonstatovali, že budeme potřebovat ještě více času, aby mohli schromáždit veškeré informace, doporučení a přijmout zprávu. A tudíž my jsme, nebo já jsem požádal, dostal jsem zmocnění koordinátoru a požádal jsem o prodloužení mandátu, který měl eh, vypršet v polovině srpna, tak, aby to bylo až do konce měsíce října. Tedy výbor tak, aby fungoval až do konce října a tak, abychom v listopadu, 2. listopadu konkrétně, abychom mohli hlasovat v plénu. A tudíž eh, na plánování naší činnosti, tak až tady do léta budeme mít čas, abychom schromáždili informace, abychom konali slyšení jako dnes, abychom prováděli návštěvy v terénu 5-6. Eh, my jsme naplánovali, ještě nám eh, zbývá eh, v červnu návštěva ve Spojeném království. A potom 18. Hm, června, takže a potom, aby potom ta zpráva v angličtině by měla být k dispozici ještě do léta a Eh, veškeré další jazykové mutace na, základ, na začátku srpna, tak abychom mohli diskutovat o zprávě, prezentovat pozměňovací návrhy, diskutovat o nich, hlasovat o nich a hlasovat o zprávě eh, v, v září a v říjnu v našem výboru, výboru TAX. Dále, 28 vládám připomínám, že Eh, na základě aféry LuxLeaks, ta se týkala pouze jedné země, tak my jsme to rozšířili na 27 států, ještě tedy celkem 28 a do května mají čas, aby nám odpověděli na dotazník. 9 odpovědělo již k danému datu, tedy 31. květen to byla neděle, takže chceme, aby odpověděli i ostatní a samozřejmě postupně vám budeme posílat odpovědi. Dále. Také zítra se koná workshop, seminář, který organizuje Policy Department, politické oddělení s daňovými experty a e, profesory, je to e, zítra odpoledne, tax rulings, takže všichni dostali toto, tento leták. Bohužel já osobně se nebudu moci zúčastnit, ale e, náš místo předseda tam bude a bude předsedat jednání tohoto semináře. Já jsem hovořil ještě i o delegacích, takže teď delegace politicky důležitá akce, příští akce, důležitá politicky, proto ji zmiňuji, to je 17. června. My jsme napsali 28 vládám, my jsme napsali i 28 národním parlamentům a vyzvali jsme je, tedy ty příslušné parlamentní výbory, tedy ty hospodářské. My jsme vyzvali je, tedy aby ty, které zajímá naše činnost, tak aby se zapojili a to ve formě, kterou si zvolí. My jsme všechny vyzvali, aby přijeli na konferenci, meziparlamentní konferenci, která proběhne 17. června a já jsem každému z vás poslal před pár dny toto a požádal jsem vás, abyste intervenovali, intervenovali u vašich spoluobčanů, tedy kolegů doma, tak abychom měli zde maximální zastoupení těchto národních parlamentů. Již teď nás eh, máme jistotu, že více než polovina národních parlamentů bude zastoupena k dnešnímu datu. Toto máme. Máme 18 členských států, eh, asi, eh, hm, hm, asi šest hm, zastoupení přímo předsedů těch příslušných výborů a především tam bude pan Mue, což byl místo předseda finančního výboru ve francouzském národním schromáždění a byl zpravodajem pro informační misi, kterou lze porovnat s naší misí a dělali podobné šetření před půl rokem. A tedy byl předseda, hm, on byl předsedou této mise. A já jsem požádal, abychom pozvali, nevím, zda již máme odpověď, paní Hoč, která bohužel pro nás Ona nebyla znovu zvolená ve Westminsteru, ale ona byla předsedkyní výboru pro účetnictví té eh, partnerka Michala Toilera, tedy v, eh, v dolní sněmovně. A ona zorganizovala různá slyšení, která byla skutečně velice významná a zajímavá, především slyšení s Googlem eh, před tedy dolní sněmovnou. A tudíž uslyšíme velice zajímavé informace a další národní parlamenty také prováděly podobná eh, šetření, podobná vyšetřování, takže eh, budou zastoupeny. Třeba je to parlament, parlament z Kypru, další eh, země <laughs> zajímavá pro účely tohoto tématu. A já myslím, že to bude skutečně velice důležitá akce, takže opět, vás, opět bych rád na vás apeloval, abyste intervenovali u těch vašich příslušných parlamentních výborů, aby byly zastoupeny napříč politickými frakcemi. Potom další důležitá akce. 23. června. Dnes se měla konat určitá slyšení, která nemohla proběhnout kvůli tomu, že zde vznikly určité problémy, personální problémy, tak jsme to odsunuli na 23. června. Pokud opět vznikne nějaký problém, zde by mohl vzniknout problém, o kterém jsme před chvíli hovořili s některými těmi řečníky, kteří nepřijeli. A to je Mm, často odmítli, nebo vůbec eh, ty velké podniky, které jsme pozvali, aby přišli sem, eh, sdělit nám informace, tak buď mm, odmítli, anebo se k tomu postavili laxně, takže se jim do toho nechce. Samozřejmě to nás neodrazuje a my jsme také, některý, eh, my jsme, někteří z vás již vydali tisková komunike, já také veřejně to ještě jednou zopakuji, že všichni ti, které mm, zveme a kteří odmítnou, tak v podstatě tím přiznali vinu. A nebo přiznali, že mají informace, které nechtějí v žádném případě předat Evropském parlamentu. Jsou tady odlišné případy. Jednak máme podniky, které jsou předmětem soudního řízení nebo hm, kvázi soudního řízení ve svých zemích, tedy před svými národními orgány, a nebo tedy kvazi e, soudní řízení vedené před e, Evropskou komisí z titulu e, eh, dominantní, zneužití dominantní pozice nebo kartelových dohod. A v těchto případech radši o tom veřejně nechtějí hovořit, protože všechno, co by mohli veřejně sdělit, tak by mohlo být použito proti ním. To, při, to připouštím, že ano. Ale potom i zpravodajové vytvořili seznam a koordinátoři s tím vyjádřili souhlas. Tam nám šlo o to, abychom měli alespoň eh, půl tuctu těch nadárodních společností z různých eh, zemí, z různých sektorů, třeba čtyři evropské, nějaké americké, některé děl, pracují v, eh, v digitální ekonomice, jiné tedy působí v klasické ekonomice, tak abychom pochopili a Samozřejmě eh, tady nejde o to, že když někoho pozveme, že je a priori podezřelý. Ne, my chceme pochopit, jak takové velké podniky nebo pojišťovny, banky nebo eh, petrolejářská firma, tedy rafinérie nebo výrobce letadel, jak tedy eh, vytváří svoji fiskální strategii, protože každá nadnárodní společnost má svou fiskální strategii. A to se podařilo některým národním parlamentům, tak by se nám to také mělo podařit. A já zde bych především chtěl použít tady ten příklad Amazonu. A e, tato. Hm, pokud e, e, tato nadnárodní společnost dodrží své slovo, tak by měla být mezi prvními, které sem přijdou a tím v podstatě otevřou cestu dalším, které, které také budou ochotny zde hovořit. A my tedy my je pozveme na 23. června takto. A dále. A potom máme další eh, ministry, další vlády. My jsme teda napsali 28, 28 vládám a eh, dostali jsme 9 eh, písemných odpovědí na dotazník a také i jsme od některých slyšeli určitý zájem ze strany některých ministrů, kteří nám řekli, no já jsem ochoten spolupracovat a někteří řekli, no já vás ale pozvu sem k nám. To je případ estonského ministra to je případ portugalské ministrině, to je, a další nám řekli, no já jsem e, ochoten udělat to, co si přejete, třeba i přijet za vámi, e, nebo se setkat se zpravodaji, nebo s předsednictvem, nebo s koordinátory, nebo případně na veřejné zasedání se dostavit. Také jsem byl osobně v kontaktu a zpravodajové byli také v kontaktu. Já osobně jsem se skontaktoval s některými z nich a teď, co se snažíme se souhlasem koordinátorům vytvořit, eh, dokonce koordinátoři vyjádřili přání, že by to tak mělo být. Chceme, aby bylo možné vyslechnout několik ministrů zároveň, tedy jiné ministry než ty, eh, které jsme navštívili u nich doma, a to eh, v rámci zasedání ECOFINu, který proběhne v červenci. Tedy v červnu se také koná eh, ECOFIN, ale, eh, takže to není, ale to je v Lucemburku, to není moc praktické. Takže eh, nám jde o ten červencový 14. července, když se má sejít ECOFIN. A odpoledne 13. se sejde Eurogroup, Euroskupina. Tady nám jde o to hned před Euroskupinou pozvat určitý počet ministrů. Souhlasí francouzský ministr. S ním jsem se sešel dnes dopoledne. poledne a on eh, mě tedy dovolil to takto tady deklarovat, říci. Jde, takže naše představa je taková. Samozřejmě nejenom jsem pozval tohoto ministra, ale ještě toho estonského, portugalského, polského, ten také vyjádřil přání. A francouzský ministr má za to, že pokud jeho německý kolega by také mohl dorazit, tak to také by bylo vynikající. Já myslím, že určitě s tímto pocitem my tady můžeme souhlasit všichni. A on v tomto kontaktu je tedy, eh, on, v tomto, s tím, on je v tomto tedy v kontaktu s německým kolegou a určitě němečtí kolegové zda také udělají to, co je nezbytné. Já se nechci vkládat do interních problémů jiné země, než je moje vlastní a i minister Padoan také by měl přijet, protože tito tři ministři po LuxLeaks podepsali dopis, ve kterém požadují Evropskou komisi, aby přišla se iniciativou. A já si myslím, že španělský ministr, který také eh, nás pozval do Madridu, Luis de Guindos, a vzhledem k situaci jeho země, tak určitě Eh, určitě to bude všechno v jeho zájmu. A pokud bychom tedy schromáždili, dejme tomu půl tuctu či více ministrů, ne celou euroskupinu nebo celý ECOFIN, ne, ale eh, několik ministrů, abychom mohli jim klást otázky, samozřejmě poté, co eh, nejprve zanalizujeme odpovědi na ten dotazník abychom se jich mohli zeptat, co se skutečně děje u nich doma. Samozřejmě každý nám vysvětlí, jak je to u nich vynikající, ale ne všichni nejsou ideální. A také, aby nám sdělili své pocity, jak to vidí, jak vidí balíček Evropské komise, který snad do té doby dostaneme. A který komise nám má představit 2. července, důležité datum, na společné schůzi Econ Tax. A tudíž oni by měli se vyjádřit k tomu ev- balíčku Evropské komise a k akčnímu plánu BEPS OECD, tak já si myslím, že to bude užitečná akce a určitě z toho budou mít prospěch naši zpravodajové. Michal Tojrer, v této fázi vidím, že chce také slovo. Michal. Ja, vielen Dank. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Vy sám víte, že i já jsem před několika dny vyslovil kritiku. Proto bych na tomto místě chtěl vám, pane předsedo, výslovně poblahopřát z toho důvodu, že se vám podařilo získat pro nás, pro náš výbor francouzského ministra. A chci vám ještě více dodat odvahu, případně vás podpořit v tom úsilí, abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom dokázali přizvat všechny relevantní ministry ze všech států. Občané se tážou, proč se doposud zatím nepodařilo uh, přimět ministry v té mezivládní konstrukci k tomu, aby se propracovali k nějakému řešení. Tedy výslovné díky. A ještě druhá věc, a ta si myslím rovněž stojí za zmínku i za zdůraznění. Pozvánka pro eh, mezinárodní, nadnárodní firmy. Pokud tyto firmy si nenajdou čas pro to, aby se sem mezi nás dostavili, tak je to z mého pohledu skandál. My přece neustále hovoříme o právní úpravě, o lepších podmínkách pro obchod, pro tyto podniky a my se s nimi stýkáme a oni mají moře času, aby si pro nás eh, tedy našli čas na tu schůzku. A nyní, když eh, projednáváme tématiku daní a jde o to, aby nám ten či onen podnik i ze svého pohledu vysvětlil, jak dospěl k těmto tax rulings Fiat, Starbucks, Amazon, InBev a jiné jiné firmy, které jsou na seznamu plynu vším z LuxLeaks. No a z, mého, z mé země Commerzbank, Deutsche Bank mohu jmenovat. To, že si najednou tyto firmy nenajdou čas na to, aby zde promluvili, tak, pane předsedo, máte mou plnou podporu a i mám na vás prozbu, aby se se případně obrátil i na předsedu Evropského parlamentu, eh, který by měl výslovně podpořit naši snahu vyslechnout tyto firmy zde v tomto na této půdě. Jasně tak. Musím vám říci, že my zveřejňujeme hned dám slovo. My zveřejňujeme, systematicky zveřejňujeme pozvánky, které písemně zasílám a vyžaduji také písemnou reakci. E, vyžaduji písemnou reakci a toto zveřejňujeme. A pokud nedojde k nějaké výměně názoru, no tak samozřejmě můžeme, se obrá- můžeme to dát až na úroveň předsedy parlamentu. Já bych pouze i na tomto místě rád zúraznil, že mi připadá důležité, že bychom měli i na veřejnosti jasně prohlásit, které firmy se nebyly ochotny sem dostavit a měli bychom se dohodnout, jakým způsobem to budeme prezentovat na veřejnosti, aby to jasně zaznělo a rovněž, aby to mohlo mít i nějakou ozvěnou mezi zákazníky těchto firm. Máte zcela pravdu. Já navrhuji příští týden eh, se koná plenární zasedání ve Štrasburku. Tudíž eh, já navrhuji, aby abychom již tento týden začali na ně apelovat, připomínat jim to. A, eh, a příští týden eh, vyhodnotíme definitivní odpovědi a i eh, to sdělíme tisku, tedy takovou tiskovku se zpravodaji, abychom jasně řekli, my jsme poslali tyto pozvánky, jsou podniky, které přijedou a některé, které řekly, že nepřijedou. A vlastně takto Eh, souhlasíš, Eliza? Ano, děkuji. Přesně, to jsem si přála. Já mám jenom takovou otázku týkající se pana Mariuse Kola. Skutečně já jsem nepochopila, zdali mě problém s dopravou, se sem dostat, anebo zdali odmítl. To vůbec nebylo mi jasné, když jste to vysvětloval. Pravda je taková, že my máme problém vůbec ho sehnat. Spojit se s ním panem Mariusem kolem se těžko lze spojit. Takže vlastně nevíme. My jsme mu poslali pozvánku na adresu, kterou známe tedy podle adresáře i podle informací, které jsme dostali přes novináře. A tudíž vzhledem k tomu, že k dnešnímu datu jsme se s ním nespojili a nedostali tedy odpověď proto, no, tak vlastně poznám, pozvánka na dnešek již neplatí a doufejme, že bude platit na 23. Do té doby se nám podaří se s ním spojit. A výborně. Takže děkuji a tím končím zasedání.